Kolegové, budeme pokračovat eh, ve svém odpoledním zasedání. Máme před sebou do 15 hodin dvě mimořádné zprávy účetního dvora a musíme být přesní, protože ve tři přijde pan komisař Oettinger. Tedy 19 dovozní eh, řízení a vliv na finanční zájmy EU. Spravodaj pan Rusel, hned máte slovo, abyste tu zprávu představil. Thank you, Madam Chair. Děkuji, paní předsedkyně. Vážená paní předsedkyně, vážení poslanci, vážení členové výboru pro rozpočtovou kontrolu, velmi vám děkuji za zájem o naší eh, zvláštní zprávu. Já jsem zodpovědný člen účetního dvora a proto je mi tady velkou ctí, že vás mohu seznámit s naší zprávou. Nedostatky v právním rámci a neúčinné provádění mají dopad na finanční zájmy EU. V tomto roce si připomínáme 50. výročí celní unie. Absence cel mezi členskými státy a vytvoření společných cel při dovozu ze třetích zemí. To tedy bylo to, co jsme si připomínali eh, Vnitřní cla byla odstraněna, vznikl jednotný vnitřní trh, ale zboží, které se dostávalo do Evropské unie zvenčí, je i nadále předmětem celních kontrol a plateb eh, cel. Tyto cla, tato cla představují velkou část takzvaných tradičních vnitřních zdrojů Unie a je to důležitý zdroj příjmů do evropského rozpočtu. V roce 2016 tyto tradiční vnitřní zdroje e, činily až 14 příjmů EU, celkem činily 20,1 miliard euro. Záměrné vyhýbání se clům bylo taktéž předmětem našeho hodnocení to znamená špatná klasifikace, špatný popis země původu anebo kombinace obojího. Tato, toto vyhýbání musí být kompenzováno prostřednictvím eh, příspěvků členských států, prostřednictvím příspěvků eh, z eh, podle HDP. To znamená, v posledku to všechno platí evropští daňoví poplatníci. My jsme v této zvláštní zprávě hodnotili, jestli komise a členské státy vytvořily dostatečně solidní postupy při dovozu, které by chránily finanční zájmy EU. Navštívili jsme celní orgány v pěti členských státech a výsledkem byla celá řada pozorování a poznatků. Dospěli jsme k tomu, že současný systém neprovádí nebo neumožňuje prioritizaci eh, cel, cel co by zdrojů do evropského rozpočtu. V tuto chvíli není žádný odhad toho, kolik cel se do evropského rozpočtu nedostává. Překlenutí této mezery, tohoto nedostatku, je tedy velmi důležité pro eh, naplňování celních kontrol. Proč tedy celní orgány členských států jsou zodpovědné za eh, vybírání cel? My jsme tady eh, se snažili o pobídky pro členské státy při vybírání cel. Komise může povolávat členské státy k finanční zodpovědnosti v případě správních nedostatků, správních chyb. Ty členské státy, které neprovádí celní kontroly, eh, ovšem nemohou být takovému riziku vystaveny. Provádění unijního celního eh, kodexu zatím je v procesu. Je eh, tady potřeba změnit komunikace na celní úrovni, zatím jsme v, tém, v tomto ohledu nevyužili plného potenciálu. Výměna informací a komunikace se zeměmi mimo EU eh, je v tuto chvíli na vzestupu, získává stále větší význam a akční program EU, ať už je to eh, dokument celá, celá 2015 e, nebo Herkul. E, to všechno tedy zlepšilo sdílení informací i mezi členskými státy navzájem. Dalšího pokroku bylo dosaženo směrem k jednotnému uplatňování celní e, legislativy, včetně integrovaných cel, celních tarifů a opatření a pokud jde o e, výměnu dat. Nicméně stále ještě jsou tu určité nedostatky, které je potřeba napravit. Byli jsme velmi potěšeni, že komise se držela doporučení z minulé zprávy Evropského účetního dvora, to znamená, že zavedla mm, závaznou informaci o tarifech, ale přesto tady není e, celounijní e, hodnocení nebo hodnocení na celounijní úrovni nám eh, tedy vadí ten nedostatek celounijního systému kontrol, protože podle našeho názoru to tedy může vést eh, k nedostatečnému vybírání cel. Eh, a také si mohou dovozci vybírat, kudy tedy svoje zboží do Evropské unie dovezou. Podle toho, kde jsou ty kontroly vybírány. A to je především na snadě, pokud jde o e, kontroly při dovozu e, textilu a potravin z Číny. Členské státy, které neprovádí kontroly e, na vstupu, jsou atraktivní pro dovoz jiných členských států. Jeden jediný případ OLAFu konstatoval ztráty na DPH v důsledku nedostatečného ocenění textilu na dovozu, eh, textilu a obuvy z Číny. Bylo to z Číny do Spojeného království, ta ztráta eh, činila v období 2013 až 2016 až miliard, miliardu euro. Analýza celních kontrol kromě toho odhalila další neúčinné fungování, další nedostatky, například eh, při potírání podvodů, pokud jde o klasifikaci zemí původu a také nedostatečný režim sankcí. Původ země původu, ten původ toho zboží tedy může být zkreslen tím, že je to zboží přechodně stanováno někde jinde a potom je do Evropské unie dovezeno se falešnými doklady. Znamená to, že tedy členské státy neprovádí předběžné kontroly tak, aby chránili finanční zájmy EU. A také je to tak, že nevždy provádí kontroly, které, jsou, které vyplývají z řízení rizik. E, také kontroly po propuštění zboží jsou nedostatečné, e, nevybírá se dostatek e, vzorků a Eh, ne, mm, ne, ty kontroly se také netýkají dovozů ze třetích zemí. Eh, zboží menší hodnoty je tedy vyňato z těchto kontrol, nicméně nedostatek kontrol vede k tomu, že nejsou dostatečně placena cla eh, u zboží, které je tedy klasifikováno jako zboží nižší hodnoty, které je tedy nabito mimo EU prostřednictvím elektronického obchodu. V rámci elektronického obchodu eh, dochází k masivnímu podhodnocování zboží, které je dováženo především z Dálného východu. A někdy ta hodnota zboží je deklarována jako desetina až setina té skutečné hodnoty. Pokud tedy mohu dospět k závěru k toho auditu, tak jsme konstatovali nedostatky, pokud jde o právní rámec a také neefektivní uplatňování celních kontrol ze strany členských států, což se tedy bezprostředně dotýká finančních zájmů EU. A právě proto jsme formulovali celou řadu doporučení směrem ke komisi, tak aby se posílil právní rámec a aby se tento právní rámec také lépe prosazoval. Zároveň doporučujeme členským státům, aby zlepšili a změnili systémy, které, kterými se tedy řídí celní eh, kontroly. Paní předsedkyně, vážení členové výboru, vážený pane eh, zpravodaji. Dovolte mi, abych na závěr poděkoval celému týmu, který byl zapojen do tohoto auditu a pokud byste měli nějaké dotazy, tak na ně rád odpovím. Short presentation, ich habe jetzt noch fünf Minuten. Berichterstatter ist der Kollege Ali. Nyní máme pět minut pouze a bude hovořit náš kolega Necmi Ali. Prosím. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně, vážení kolegové, vážený pane Ruso. Cla hrají důležitou roli v kontextu poskytování zásadních eh, vlastních zdrojů, skoro 14 unijního rozpočtu. Zároveň je rolí cel především ochrana spotřebitelů, a ochrana trhů a společnosti. V tomto ohledu ta zpráva, která se týká eh, rozpočtu EU, se týká všech občanů EU a jsou zde zajímavé poznatky týkající se doporučení jak pro komisi, tak pro členské státy. Většina těch doporučení byla komisí přijata a vedla k hmatatelným výsledkům. Ale plynou zde jisté otázky. Proč implementace různých doporučení a vůle komise k jejich implementaci se týká až roku 2021 nebo budoucího víceletého finančního rámce. Je to finalizováno v prosinci 2017. Když pomyslíme na Brexit, a k němu dojde již v březnu příštího roku a EU bude potřebovat další finanční stroje, aby pokrývala své výdaje ve všech směrech, hlavně ty, které souvisí s kohezí, bezpečností a, bez, a dalšími oblastmi, by stálo za to to implementovat co nejdříve. E, dovozní daně jsou důležitým jevem a budeme potřebovat úzkou spolupráci s celníky v rámci EU i s třetími zeměmi a budeme potřebovat i efektivní sdílení statistických údajů, které se týkají dovozu do EU. Ze zprávy máme dojem, že celý systém je fragmentovaný, neumožňuje sdílení informace ani unifikaci. Můžeme mít jistotu, že kontrolní techniky mezi členskými státy budou zavedeny dostatečně včas? Program EU, který je určen pro financování e, výměny údajů mezi celními zprávami v tomto víceletém finančním rámci Customs 2020. Tady máme víc než 600 e, miliard milionů, milionů, omlouvá se pan řečník, na tyto účely. Tady bychom rádi věděli, jaké jsou skutečné výsledky pro implementaci. Stále hovoříme o rozpočtu opírajícím se o výkon. Finanční stroje hovoří o indikátorech a o tom, do jaké míry jsou plněny. Pak bych chtěl zdůraznit, že celní zprávy členských států mají různý přístup. Často dochází ke špatné klasifikace původ, země původu a z toho plynou finanční sankce. Zároveň bychom se měli snažit vyhnout tomu, aby některé celní úřady byly eh, spojeny s nadměrnou byrokratickou zátěží. Ano, máme tady problém také s časem, takže za komisi bude hovořit zástupce. Prosím, dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Vezmu to velmi stručně. Za prvé, vítáme tuto zprávu, je pro nás důležitá, ale chceme zdůraznit, že se to objevuje ve chvíli, kdy v právním rámci se provádějí zásadní změny. Je třeba mít vyvážené uh, kontroly, ale nadále zůstávají velice důležité. Ano, členské státy jsou zásadní pro implementaci a my, myslíme si, že tato doporučení jsou velkou pomocí pro národní správy. Rychle bych se dotkl několika málo z těch věcí, pak dám slovo kolegovi z DG pro rozpočet. Chtěl bych říct, že za prvé vnímáme pozitivní sdělení té zprávy, děláme pokrok ke sjednocení celní legislativy, spoustu těch doporučení k tomu směřuje, ale řekl bych, že komise zatím neakceptovala závaznou evaluaci a jejich rozhodnutí. Čas na to ještě nenazrál opírá, budeme se možná jednou opínat o analýzu z této zprávy. I když komise přijala celou řadu technických zlepšovacích eh, nebo pozměňovacích návrhů, tak my potřebujeme mít jistotu v tom, že to bude v souladu s globální kon- filozofií kontroly, ale v tuto chvíli pracujeme intenzivně na implementačním aktu a tak, aby se kritéria rizika aplikovala všude stejně. Pak tady máme také implementaci UCC a myslím, že se nacházíme v procesu stálého posilování celní legislativy a další důležitá věc je, stav, jak, do jaké míry je možno podporovat eh, celní zprávy členských států. Děkuji. A teď navrhuji, aby vzhledem k tomu, že je to velice důležité, tak po absolutoriu by zpravodaj mohl toto ještě zařadit na program, abychom mohli detaily diskutovat. A nyní se dostáváme k další krátké prezentaci. Je to zvláštní zpráva 21 2017 ekologizace, komplexnější režim podpory příjmu. Takže prosím, pan Jerep má slovo. Děkuji, paní předsedkyně, vážení poslanci, členové výboru. Děkuji za to, že má možnost vám představit zvláštní zprávu o eh, greeningu o jeho eh, dopady. Greening byl zaveden v reformě roku 2013, v reformě eh, společné zemědělské politiky, co by přímá platba eh, zemědělcům. Byl to vlastně mechanismus, který měl odměnit zemědělce za to, že, prova- že přispívají k prospěchu celku a měl zlepšit ekologický výkon eh, společné zemědělské politiky. Eh, greening v tuto chvíli nezlepšuje eh, výkonnostní, vý, výkon společné zemědělské politiky z hlediska životního prostředí v podstatě odráží běžné zemědělské praxe. Vzhledem k velkému množství výjimek většina Eh, zemědělců může přijímat tyto platby v rámci greeningu, ale zároveň z toho pro ně nevyplývají žádné povinnosti. To znamená, že greening vede eh, pouze omezeně k zlepšení ekologických postupů v rámci zemědělství. Dospěli jsme k tomu, že komise si tady nestanovila specifické cíle ani nestanovila to, co tedy greening má eh, znamenat pro zlepšení životního prostředí. Rozpočtové vyčle, pros prostředky, které jsou na greening vyčleněny z rozpočtu, nejsou tím pádem odůvodněné. Je to pouze eh, vylepšení příjmů zemědělců. Eh, šlo hlavně o tři eh, postupy v rámci zemědělství a výsledky tedy nejsou dostatečné členské státy nevyužily eh, flexibilitu při eh, využívání greeningu, tak aby tedy eh, zemědělská politika co možná nejvíce přispívala k, zením, k ochraně životního prostředí. Na základě těchto poznatků jsme učinili následující doporučení, pokud jde o budoucí reformu společné zemědělské politiky. Eh, komise by tedy měla více dbát na cíle z hlediska životního prostředí a měli bychom se držet té zásady, že e, zemědělci budou mít přístup k platbám pouze tehdy, pokud budou dodržovat sadu norem, které v tuto chvíli z greeningu e, vyplývají. E, to je možno řešit prostřednictvím silnějš, sil, silněji vyznívajících programů s tím, že by byli odměňováni farmáři, které tyto podmínky dodržují a členské státy by měly ukázat, že možnosti nebo cesty, které zvolili, jsou eh, vhodné pro dosažení politických cílů. Děkuji vám za pozornost. Pokud budete mít nějaké dotazy, tak na ně rád odpovím. Je to Děkuji, skutečně... je to skutečně velmi důležitá zpráva, také z hlediska frustrací v minulosti, tomu bychom se měli vyhnout. To znamená, tato témata skutečně eh, vyžadují velké eh, zamyšlení. Pan Zechovský, prosím. To Děkuji taky panu Jerebovi za výbornou zprávu. Myslím, že tato zpráva je odrazem současné zemědělské politiky, která nutně volá po komplexní reformě. Na, greeningu jde, na greening jde poměrně dost velká částka evropského rozpočtu a jak už tady bylo zmiňováno, je to téměř 8%. A je dosti eh, alarmující vzhledem k závěru Evropského účetního dvora, že tato částka neodpovídá těm výsledkům, které by měl tento nástroj přinášet. Eh, Chápu, že ta počáteční ambice greeningu byla značně odlišná od reality. Evropský parlament za normálních okolností podporuje veškeré aktivity, které eh, komise, které mají zmírnit dopady klimatických eh, změn. Ale tady je eh, vlastně poměrně nutné si uvědomit, že ta logika tohoto nástroje je velmi slabá. Podle mého názoru je tento nástroj příliš komplexní, netransparentní, rizikový a svádí k samovolnému zneužití. Dámy a pánové, slovy účetního dvora je navíc jasné, že tento, eh, navíc nejasné, jak má tento nástroj přispět v boji proti klimatickým změnám. Proto budu ve své zprávě navrhovat, aby greening Eh, byl vzat v potaz při přípravě reformy evropské zemědělské politiky a aby Evropská komise zvážila, zda není vhodné redistribuovat náklady na greening nebo aspoň jejich část mezi podobné programy, které již prokázaly svou efektivitu a lépe naplňují klimatické cíle Evropské unie. Děkuji za pozornost. Uh, uh, Děkuji, pane zpravodaji. Paní Gresle odešla z místnosti na chvíli a já v tuto chvíli předám slovo zástupci komise, to je pan Pasku. A pan Pasku dostane slovo na dvě nebo tři minuty. Děkuji, pane předsedo. Pokusím se být stručný. Komise vítá zvláštní zprávu Eh, obsah všech doporučení komise přijala, akceptovala a až bude eh, koncipovat novou architekturu budoucí společné zemědělské politiky, tak zohlední doporučení Evropského účetního dvora. Zohledníme ty nedostatky, které byly formulovány ve zprávě účetního dvora a já bych rád tedy zmínil především ty, které bychom eh, chtěli rychle napravit. Účetní dvůr konstatoval, že je tu velký potenciál pro greening, protože greening se týká 77% vše, eh, veškeré eh, půdy. Kromě toho se zprávy jasně vyplývá, že zemědělské postupy eh, jsou tedy takové, že 13 všech farem eh, tedy eh, ne, nevyužívá střídání plodin a také tedy eh, ve srovnání s rokem 2014 se nezvýšil podíl těch, které se zaměřují na ty oblasti ekologického zájmu. Krom, kromě toho, ta zpráva účetního dvora jasně říká, že komise Eh, ve své zprávě z roku 2016 hodnotí implementaci greeningu, nicméně implementace ze, člen, ze strany členských států a zemědělců neumožní plný, plné využití potenciálu greeningu. To znamená, že komise eh, se bude snažit zjednodušit určitá pravidla greeningu, tak aby bylo možno tento potenciál lépe využít. Bude se to týkat především zákazu použití pesticidů v oblasti oblastech ekologického zájmu. E, to by tedy mělo začít platit v lednu roku 2018 právě teď. E, v mnoha zemích je greening ve stávající podobě příliš byrokratický, příliš složitý na to, aby mohl naplnit svoje ekologické cíle. To znamená, že, jak víte, komise ve svém sdělení, které bylo přijato v listopadu, 29. listopadu loňského roku. V tomto sdělení bylo jasně řečeno, že společná zemědělská politika musí mít silnější ekologickou ambici, ambici a že současný greening tedy není tím nejlepším nástrojem, jak tedy tuto vysokou ambici pro životní prostředí a klima naplnit. A proto tedy se budeme snažit stavět na těch dosavadních zkušenostech s greeningem na cross compliance. Budeme se snažit vytvořit novou, lepší architekturu a při této příležitosti tady provedeme na analýzu, tak abychom věděli, do jaké míry to tady může být součástí legislativního návrhu do budoucna. Eh, počítáme s tím, že eh, tento nový návrh předložíme ke konci tohoto semestru. Děkuji za pozornost. Děkuji komisi za tento příspěvek a nyní tady požádám nebo zeptám se uh, účetního dvora, jestli na to chce reagovat. Uh, pan zpravodaj chce reagovat. Já bych chtěl poděkovat komisi, komisi eh, za její reakci, za to, že vzala všechny doporučení, ale opravdu my tady chceme vidět nějakou změnu. Jestliže se pořád dávají dotace tam, kde není možné, možné pěstovat určitý druh eh, plodin. Jestliže vlastně ten greening nepřispěl k tomu, že ty plodiny jsou obměňovány, tak je potřeba zvážit efektivitu. V České republice jsem se na to informoval, říkali mi, že žádost o dotace, eh, které jsou právě z, z tohoto programu, jsou poměrně dosti složité. A to, že mm, vlastně eh, jste tady hovořili, hovořili o tom, že tento eh, nástroj eh, by se měl nějakým způsobem reformovat, my ho budeme chtít reformovat. My budeme chtít jako kont komise se zúčastnit i jednání agri a budeme chtít vlastně o tom diskutovat, o tomto nástroji. Pokud ten nástroj se ukazuje jako neefektivní, tak ho musíme nějakým způsobem změnit. A to je náš postoj k této oblasti a myslím si, že v oblasti zemědělství je spousta příkladů dobré praxe, které se osvědčily v boji proti, proti globálním změnám, proti um, uh, proti globálním změnám klimatu a tohle je přesně ten nástroj, který ty pozitivní, bych řekl, ty pozitivní uh, Eh, posuny nevykazuje. A proto bych chtěl opravdu komisi, aby eh, více se tímto nástrojem zabývala a aby při reformě financování, dlouholetého financování vzala tento názor výboru KONT v potaz a opravdu připravila pouze nástroje, které jsou osvědčené a které mají oporu i ve vědeckých studiích.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 Uh, Kolegové, pustíme se do dalšího bodu podle pořadu jednání. To je absolutorium za rok 2016, Všeobecný rozpočet EU, Evropská komise. Paní Gresle tu v tuto chvíli není, zhruba na půl hodinky odešla možná se věnuje koaličním otázkám v Německu, ale jak víme, ona je rázná dáma, se asi brzo vrátí. Zatím budu tedy předsedat já. Vítám tedy srdečně pana komisaře a kolegy z účetního dvora. Zeptáme se nejdřív tří členů dvora, jaké mají poznámky a začne prosím pan Lazarů, náš starý dobrý přítel. Vážený pane předsedo Vone, vážený pane zpravodaji Celere, vážení eh, poslanci, vážený pane komisaři Oettingere, co se týká absolutoria za rok 2016, tak jsme vedli celou řadu vážných eh, diskusí o této zprávě. Já jsem člen účetního dvora, představím kapitolu 1 také jsme měli příležitost eh, minulý rok v září diskutovat eh, při představení zprávy na toto téma, takže to vezmu stručně. Pánové Kozlovs a Gregor představí kapitoly 2 a 3. Ehm, ta zpráva hovoří o výsledcích finančního roku 2016. Eh, výnosy jsou legální a správné. Eh, chyby se nevyskytují, aspoň nevýznamné, a efektivita byla splněna. Došlo ke zlepšení za minulá léta, ale stále některé nedostatky jsou nad hranicí významnosti. Poprvé od roku 1994 eh, jsme dali stanovisko s výhradou to je také věc, která hovoří o doporučeních po minulých letech. Jsme e, připraveni vás podpořit v úsilí zlepšit finanční management Evropské unie. Děkuji vám, pane Lazaru. Další členové účetního dvora pohovoří o dalších kapitolách. Prosím pana Kozlovce. Děkuji, pane předsedo vážení členové výboru, vážený pane komisaři, dámy a pánové. Je mi potěšením představit vám kapitolu 2 této zprávy. Tato kapitola se týká implementace rozpočtu a analyzuje eh, finanční management. Chtěl bych zdůraznit, že cíle této kapitoly jsou podpořit eh, diskusi mezi účastníky o tom, jaké jsou zde výzvy při implementaci a hledat společná řešení. Také bych rád eh, zdůraznil, jaké jsou hlavní body této kapitoly. Za prvé jsme zdůraznili, že došlo k významným zdržením prostředků na platby z víceletého finančního rámce 2014 až 2020 Teď máme nové programové období a bylo to pomalejší než minulý víceletý finanční rámec. Některé důvody toho zpomalení jsou v bodech, bodě 2.5 této zprávy. Další bod, který bych rád zdůraznil, je, že došlo k extenzivnímu využívání různých nástrojů v rámci víceletého finančního rámce. To je přirozené, byly tady různé nečekané výzvy, otázky migrace a také tady byly různé tlaky na platby z minulých období. Vidíme jistá rizika, která z toho plynou, protože dokonce po střednědobé revizi, po té krizi, jsme zaznamenali různé nástroje do konce toho období, které byly vyhrazeny pro neočekávané udolnosti, okolnosti. Další věc, kterou chci zdůraznit, jsou nesplněné závazky. O tom se diskutovalo, to není nic nového. Některé závazky byly v určitou chvíli vysoké a v podstatě očekáváme, že to přetrvá až do konce období. Také jsme analyzovali v tomto roce finanční expozici Evropské unie. Zjistili jsme, že z různých důvodů tento parametr, parametr rostr. Máme tady různé dlouhodobé závazky. V podstatě jsou to závazky, největší objem se týká důchodů pracovníků. Některé vycházejí z dlouhodobých projektů víceletého finančního rámce a pak záruky pro mladé, jako byl Evropský fond pro strategické investice. Není to nic mimořádného, možná nic nového, ale hlavní věc je, že bychom to měli pečlivě monitorovat. Také jsme analyzovali v tomto roce eh, velkou míru závazků, které se pojí s investicemi v různých členských státech. Učinili jsme tak proto, že jsme chtěli zaprvé zdůraznit případné výzvy plynoucí s absorbováním těch prostředků, až se bude blížit konec víceletého finančního rámce a také jsme chtěli zdůraznit cykličnost eh, toho, jak přitékají zdroje z evropského rozpočtu. To by mohlo vést k deformaci ekonomického cyklu a mohlo by to způsobit nižší kvalitu výdajů. Tahle věc si zaslouží bližší analýzu ze strany všech účastníků. Také jsme identifikovali finanční výzvy, které se týkají eh, cílů typu mm, migrace, stávající struktura rozpočtu nebyla dost pružná na to, abychom mohli poskytnout nějaké celkové číslo o tom, co bylo vydáno na migraci a také jsme zaznamenali, že může dojít k podobným změnám, až budeme podávat zprávu o dalších průřezových otázkách, jako je třeba džerovnová, genderová vyváženost, klimatické změny nebo otázky bezpečnosti. Dále bych chtěl zdůraznit stále větší komplexnost finančních poměrů, poměrů financování e- v EU. Máme tady celé galaxie rozpočtu, o tom se diskutovalo v minulém roce. Díváme se na to také z pohledu eh, perspektivy a vidíme tady docela velké množství nových uspořádání ve věcech financování, přičemž někdy možná nejsou až tak rozvinuté, jak bychom si přáli, aby byly rozvinuté. Na to upozorňujeme v kapitole 2. Nakonec jsme také přišli se čtyřmi doporučeními. Za prvé, příštím víceletém finančním rámci mít dostatek prostředků na to, abychom mohli pokrýt závazky z období 2014 až 2020, mít eh, řádný přístup k všem prostředkům, protože ono řešení ad hoc možná není nejlepší přístup. Pak bychom také měli mít další cíle a pak bychom rádi, aby se diskutovalo o budoucím rozpočtu, o reformě rozpočtu, tak aby byl předvídatelný a odpovědný, abychom zajistili, že to bude tak komplexní, jak je potřeba a nikoliv víc. Samozřejmě některá z těch doporučení se netýkají jenom Evropské komise, ale i dalších rozpočtových orgánů. Děkuji za pozornost.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 my jsme tady provedli komparativní analýzu. Of, uh, uh, uh, we out... Provedli jsme tedy analýzu a zveřejnili jsme analýzu pro 14 různých organizací, včetně eh, třech členských států Francie, Nizozemsko, Spojené království a také některé členské, eh, nečlenské státy EU, například Kanada, Austrálie. Pokud je o mezinárodní organizace, tak tam jsme zahrnuli OECD, Světovou banku, UNESCO, Radu Evropy a další. Pokud je o tuto část zprávy, tak já zdůrazním pouze tři klíčová doporučení. Za prvé, streamlining eh, eh, výkonnostního eh, reformování komise. Tady jsme tedy připojili celou řadu cílů a snažili jsme se snížit počet indikátorů. Druhé doporučení, to je doporučení číslo 5 a jedná se o to, že bychom se měli lépe zaměřit na kvalitu výkonnostních dat, která jsou tedy předkládána členskými státy. V tuto chvíli mohu konstatovat, že jsem velmi rád, že komise již zapracovala určitá doporučení, která jsme formulovali eh, v této kapitole, pokud jde o eh, pokyny eh, při přípravě výroční zprávy za rok 2017. To znamená, že se velmi těšíme na to, tato zlepšení. Druhá část nebo druhá sekce této kapitoly se týká zvláštních zpráv za rok 2016. My jsme tedy zaznamenali mimořádný počet zvláštních zpráv, celkem 36, 37 doporučení. 84 eh, eh, z toho bylo tedy komisí přijato. Eh, například doporučení číslo 9, ale přijato nebylo. Soustředíme se na tři nejčastější chyby, eh, sběr, kvalita sběru dat, legislativa a monitoring. Vybrali jsme tři chyby jako příklad udržitelnost veřejných financí, ekologie a energie a přidaná hodnota a snížení nákladů. A sice třetí, a nyní třetí část, této kapitole. Kapitoly vybrali jsme tedy 13 zvláštních zpráv z tříletého období a e, analyzovali jsme doporučení, která účetní dvůr formuloval v minulosti. 67 z těchto doporučení bylo plně e, provedeno 11 e, z části a pouze 5 doposud eh, nebylo provedeno vůbec. 11 doporučení eh, komise zpočátku nepřijala, ale nakonec přesto většinu z nich provedla. Takže vám děkuji za pozornost. Trčné díky, pane komisaři, jste na řadě. Verehrte Frau Vorsitzende. Pane, před... Pane před... Paní předsedkyně, dámy a pánové, vážení členové účetního dvora, pane Celere, pane zpravodaji, vážené poslankyně, vážení poslanci, milí kolegové. Evropský parlament a vy, co by výbor pro kontrolu rozpočtu zvlášť, hrajete při demokratické kontrole našich financí a při operativní práci komise, agentur, orgánů členských států stěžení roli. Jsem vám vděčen za velmi intenzivní a konstruktivní postup udělování absolutoria v minulých dnech a týdnech, o kterém mě informovali kolegové, kteří byli Evropském parlamentu přítomni a pro které je naše práce velmi důležitá. Nyní má možnost si vyslechnout vaše dotazy a odpovědět na ně. Absolutorium je záležitost, která se sice dívá dozadu, ale zároveň je tu i určitý akcent, který je zaměřen do budoucna. Pokud se podíváme zpět, tak zjistíme, že tedy došlo k nějakým chybám, zhodnotíme, co bylo dobře, co bylo špatně, ale důležité je, abychom se z té minulosti poučili. A my se o to snažíme, a to už dlouhá léta. V minulosti jsme se snažili z chyb poučit Snažili jsme se vzít si rady Evropského účetního dvora k srdci a snažili jsme se vzít k srdci také doporučení, která vzešla z vašeho výboru. A podobné je to s radou, nejen s komisí, ale i s radou. My tedy ten postup udělování absolutoria analyzujeme eh, vždy i s ohledem na to budoucí udělování absolutoria, která, které tedy začne v květnu a e, analyzujeme to i s ohledem na nový víceletý finanční rámec. Jsou kolegové, kteří tedy zodpovídají za toto téma v rámci svých zpráv, ale vaše očekávání, vaše kritika a také vaše návrhy následně vyústí do přijetí víceletého finančního rámce pro příští desetiletí. Když navštěvuji jednotlivé evropské metropole a slyším z jednotlivých vnitrostátních parlamentů, jak oni mají očekávání od evropského rozpočtu, tak zjišťuji, že za prvé hodnota evropské přidané hodnoty musí být mnohem více vyzdvižena, podtržena. A Musí to být také ten nejdůležitější argument pro každý euro, každé euro, pro každý eh, program, který realizujeme, pro každé, každé investiční opatření na evropské úrovni. Možná budeme svědky toho, že v nadcházejících měsících budou probíhat jednání o víceletém finančním rámci poměrně tvrdě. A my jako evropské instituce Eh, vás budeme tedy stavět eh, před naše požadavky. My jako komise se budeme tady zamýšlet nad tím, jak budeme eh, financovat soudržnost, jak budeme financovat migraci, jak budeme financovat jednotlivé tradiční programy a jak, aniž bychom zároveň poškodili programy nové. To znamená, že my společně se musíme snažit najít argumenty pro tu přidanou hodnotu, eh, která je zároveň základem i postupu pro udělování absolutoria. To všechno tedy bude v nadcházejících týdnech probíhat. Našim občanům, daňovým poplatníkům a členským státům musíme tuto přidanou hodnotu společně vysvětlit a předložit. Za druhé, my jsme se tedy poučili ze, z našich zkušeností, do budoucích let, ale zároveň nechceme ztratit kontrolu. Eh, nechceme ztratit kontrolu, ale zároveň se chceme snažit o eh, zjednodušení. Já vám mohu říci, že jsem hovořil s mnoha zemědělci, hovořil jsem se starosty a regionálními úřady, národními správními orgány a z mnoha těchto rozhovorů eh, i se, s malými a středními podniky, se startupy, které mají zájem o Horizon 2020 z toho všeho jsem zjistil, že žadatelé tedy musí procházet stovky stran různých formulářů, pokynů a to, je, to jim velmi vadí. Jsou tím velmi znepokojeni. Eh, není, není to eh, není tu žádná žádost, která by byla eh, samoučelná ale přesto jsem si přece vzal jednu věc. Když jde o platby v prvním pilíři, to znamená ve společné zemědělské politice, eh, slíbil jsem to sám sobě kvůli našim zemědělcům. Pokud jde o politiku soudržnosti, tam jsem to slíbil našim regionům. Eh, pokud jde o podporu výzkumu, tak tam jde o startupy a o malé a střední podniky budu se snažit dělat všechno pro to, abychom díky modernizaci a zjednodušení rozpočtového rámce na příští desetiletí přispěli k vyšší akceptanci, k vyšší účasti, ale zároveň potírali korupci, abychom díky účinné kontrole zamezili korupci a snížili její rozsah. A zde jmenovatě je několik jmenovaných eh, projektů, které se opírají o partnerství. Soudržnost, to je program partnerství. To jsou projekty, které se týkají členských států, obcí a regionů. Ty je <clears throat> definují, formulují, my je spolufinancujeme a my je provázíme společně. To znamená, jde o to, abychom naplnili toto očekávání a o to se snažíme v rámci kvalitní práce komise. A my jsme dobří, pokud jsou dobré národní orgány, pokud jsou dobré radnice, které dobře fungují. A vedle toho máme samozřejmě účetní dvůr, ale máme také národní a regionální účetní dvory. A na jejich kvalitě záleží také úspěch. A samozřejmě vedle Evropského parlamentu Velký význam mají také národní parlamenty a rozpočtové kontroly na vnitrostátní úrovni. Na tom závisí výsledek. My jsme jeden tým a e, ten konečný výsledek toho mužstva bude záležet na tom, jak budeme jednotlivě pracovat, jak budeme transparentní a jak se budeme snažit naplňovat ctižádostivé cíle. Výroční zpráva účetního dvora nám poskytuje velice důležité body pro budoucnost. Obsahuje také některé velice pozitivní výsledky. Účetní dvůr poprvé vlastně neodevzdal negativní nález, celkový negativní nález. Je omezený. To znamená, že tady hovoříme o důležitém vývoji, dobrým směrem. A to je díky jak komisi, tak díky správnému zpravování evropských prostředků. Díky tomu bylo dosaženo tohoto výsledku a my chceme v této cestě pokračovat. Chybovost je, eh, se snížila během roku 2016. Předtím to bylo 3,8% a nyní je to 3,1% v této zprávě. To je matematický výraz, který vlastně svědčí o pozitivním vývoji. A Můžeme to ještě rozšířit. Učetní dvůr na závěr každého roku analyzuje celý průběh tohoto roku. A jde také o to, zda například později nebudou zaznamenány ještě některé chyby v rámci těch komplexních procesů, kdy se dávají k dispozici jednotlivé finanční prostředky. Takže jde o to, abychom měli ty konečné výsledky, a to je nejdůležitější pro naše daňové poplatníky. Je nutné, aby tyto eh, záležitosti se pohybovaly pod 2%. A tady musíme tedy omezit tato rizika a reálná nebezpečí zneužití. My chceme pokračovat v tomto vývoji. Já myslím, že to je nejdůležitější společný výsledek úspěch z hlediska kontroly rozpočtu, z hlediska rozpočtových postupů, z hlediska účetního, výbo- eh, účetního dvoru a komise. To znamená, že při veškeré nezbytné kritice musíme jednat společně a můžeme tedy společně konstatovat tento výsledek. Řádnost našeho absolutoria vlastně byla potvrzena už desetkrát a také je to ve shodě s mezinárodními standardy, které zde platí, to znamená v rámci eh, IRFS, tedy mezinárodních standardních postupů. I to znamená, že vlastně jsme dostali neomezené posouzení, což je důležitý signál pro partnery. A účetní dvor odkazuje ještě na rekordní částky, které musíme ještě zrealizovat, kde se konstatovalo spoždění a kde vlastně tyto částky sahají do roku 2013 a 2014. Týká se to také členských států OECD. Víte, že tady se připravuje šestý Eh, tento, eh, tato šestá výroční zpráva. Takže to je vlastně premiéra. To znamená po předložení mm, tohoto rozpočtu komise také se budou konat evropské volby. A tady máme pouze dvě možnosti. A já bych je krátce citoval. Business as usual. To znamená, nestalo by se nic, nebo stalo by se málo. To je jedna možnost. Pak tam máme evropské volby, špicn kandidáti. To znamená, někteří slibují více evropských prostředků pro ráj. Jiní říkají žádné peníze z Bruselu, eh, byrokrati je nepotřebují. Někteří z těchto špicn kandidátů budou zvoleni. A po této volbě dojde k novému vytváření parlamentu. Bude zde slyšení jednotlivých komisářů a bude v listopadu 2019 vytvářena Evropská komise. A ti tzv. špicní kandidáti musí samozřejmě se také vyjadřit k těmto evropským prostředkům a bude nutné provést některé změny z hlediska víceletého finančního rámce. A takže o Vánocích 2020 budeme mít nový rámec rozpočtu. Pak opět přijdeme o určitý jeden rok z hlediska výzkumu, z hlediska dalších oblastí. A kdo se chce poučit z minulosti a z těch chyb, musí připravit scénář, kde parlament může dobře fungovat. To znamená, vaše zprávy jsou pro nás velice důležité a my je musíme využívat, zvláště na úrovni rozpočtového výboru. Náš, pře, náš návrh bude v květnu a pak bude docházet k rozšíření legislativy. Budete mít návrhy k dispozici, které se budou diskutovat napříč celým parlamentem. A bulharské předsednictví musí na to být připraveno také rakouské a rumunské kteří musí vnímat téma víceletého finančního rámce jako prioritu číslo jedna. Pak je tady také Evropská rada. My jsme v kontaktu s předsedou eh, této rady a rada pak bude mít eh, čtyři eh, měsíce a bude se konat neformální zasedání Evropské rady. Pokud k tomu nedojde, tak bychom se velice divili, protože Jde tady o demokratickou volbu a není možné, aby rada stěžovala tyto výsledky. A pokud naši britští kolegové odejdou, zůstane ještě určitá naděje. To znamená, že náš parlament a Evropská rada a komise budou demonstrovat správnou zprávu a budou schopni řešit toto složité téma rozpočtu a přijmou rozhodnutí. Naši vědci, naši zemědělci, naši starostové, naše regionální a národní orgány to přivítají. To je apel v rámci tedy tohoto absolutoria a této rozpravy, kterou dnes máme. My jsme doposud už učinili mnohé a z hlediska rozvíjení našich programů, zvláště v rámci soudržnosti. Víte, že návrh rozpočtu na roku 2017 hlediska plateb zaznamenal stoprocentní úspěch. A to také eh, bylo zohledněno v plánu, který byl v tomto ohledu připraven. Co se týče závazků, komise mm, nyní byla tedy odsouhlasena Eh, z hlediska účetního dvora a hovoří se tam o 5% zaměstnanců, kde je nutné ještě přijmout opatření. Zároveň je řečeno, pokud se nám podaří správně provádět naši práci na úrovni komise a parlamentu, tak v příštích letech bychom měli přistupovat bychom neměli akceptovat další automatické snižování zaměstnanců. Týká se to parlamentu, a komise, tedy neakceptovat. Eh, mohu vám říci, že za pár dnů vám předložím návrh, kolik zaměstnanců z kterých států u nás jsou, protože je eh, důležité, abychom měli dostatek zaměstnanců z různých států z hlediska multikulturálního zaměření. To znamená, u asi deseti států je stále obtížné vlastně získávat tyto zaměstnance z hlediska eh, pozic. Jde o to, abychom přesvědčili mladé lidi, aby pracovali v Bruselu nebo v Lucemburku. Bylo by opravdu velmi špatné, kdybychom neměli žádné Dány, žádné Švédy, žádné Němce, kteří by neměli zájem na vykonávání služby v Evropské komisi. Téma boje proti podvodům. To také sehrává důležitou roli v absolutoriu. My máme tedy povinnost nulové tolerance. Dále musíme bojovat proti zneužívání, proti podvodům a musíme intenzivně v tomto pokračovat. Účetní dvůr zaznamenal relativně málo podvodů z hlediska číselného vyjádření, nicméně stále existují. Takže tady jde o OLAF, EPO a Europol a DG Trust a také moje útvary, které musí vlastně vytvořit v budoucnosti novou konfiguraci týmu. Neboť EPO je eh, velice eh, důležité zařízení z hlediska rozšiřování tohoto týmu na boji na tomto poli. Boj proti tomuto podvodu také vyžaduje důvěru mezi jednotlivými úrovněmi, národními úrovněmi jednotlivých států a samozřejmě kontrola je vždy lepší než zásahy. Takže i zde je nutné takto postupovat. E, úřadující generální ředitel Olafu by vám mohl říci, že se snažíme z každého podvodu vyvodit poučení tak, aby se stížily případné podobné podvody v budoucnosti nebo znemožnily. Konkrétně řečeno, pokud se jedná o konflikty zájmů, tak je nutné postupovat nebo sledovat toto výrazněji. Musíme vždy vyvodit eh, důsledky ze současných případů. Pokud se zveřejní současné případy, ne z mé strany, tak s tím nemám celkem problémy. Ale jde o to, aby zveřejňování takovýchto případů mělo odstrašující účinek do budoucna. Je nutné samozřejmě přistoupit k sankcím těchto podvodů a je nutné tedy eh, takto ošetřit tyto podvody z hlediska budoucnosti. Musíme se soustředit na cílově orientované zaměření našich koncepcí a to už nese plody. E, plody v podobě výsledků, které nejsou ještě konečné. My budeme i dále v tomto zaměření pokračovat. To znamená, jde o přidavnou hodnotu, s kterou musíme spojovat e, tyto cíle. A v rámci OECD bylo konstatováno, že je možné dosáhnout dobrých výsledků. A rostoucí roli v rozpočtu a v našich eh, požadavcích sehrává, sehrávají nově jaksi koncipované finanční nástroje. Tyto inovační finanční nástroje, jako, je, jako jsou záruky, jako jsou eh, jednotlivé záruky, příspěvky a další tyto finanční nástroje nenahrazují eh, existující finanční nástroje. My i v budoucnosti budeme pracovat se spolufinancováním a zároveň budeme používat nově vytvářené finanční nástroje pro zacílené programy. Takže je nutné novelizovat a nařízení o omnibusu to byla mamutí úloha. Když jsem viděl tento návrh, tak jsem byl částečně zděšen. A musím říci, že sice jsme neuspokojili stoprocentně všechny, ale nebylo to něco, co by nevedlo k výsledkům. Jednalo se o zjednodušení a zvýšení flexibility. A to se podařilo vtělit do tohoto omnibusu a proto díky patří všem, kteří se toho účastnili. Mimo jiné paní předsedkyně, která znala všechny odstavce, která také předkládala celou řadu pozměňovacích návrhů svých kolegů, a organizovala tuto práci v parlamentu. Já děkuji také svým spolupracovníkům a také expertům v radě. To bylo vysoce složité, eh, složitý úkol. Nicméně v konečném efektu jsme zaznamenali pozitivní vývoj. 10. ledna jsme měli velmi rozsáhlou debatu o budoucím rozpočtovém rámci. A měli jsme také mm, celou řadu, zahájili jsme celou řadu veřejných konzultací ke konkrétním programům. A stanoviska k této záležitosti budou předkládána do 8. března. Co se týče budoucího rozpočtového rámce, tady máme následující problémy. Brexit a nové úkoly. To znamená, máme také nedostatky z hlediska výdajů. A musíme jaksi si uvědomit, že pokud migrace bude řešena jenom krácením eh, rozpočtu v oblasti soudržnosti, nebude to dobré. A pokud eh, výzkum bude financován z, od, z fondu, který se zabývá zemědělstvím, také to nebude správné. Potřebujeme vybalancovat tyto prostředky. Když se podívám zpětně tak musím říci, že jsem relativně spokojen s tím, co nám účetní dvůr poskytl jako osvědčení. Musíme zlepšit eh, naši práci. A když se podívám do toho zbětného zrcátka, tak si říkám, že bychom se měli mnohému poučit z hlediska budoucnosti, zvláště z hlediska budoucího víceletého finančního rámce. Děkuji. Děkuji vám, pane komisaři. Za prvé za to, že jste popsal situaci, že jste popsal výzvy. My jsme tady na vaší straně a protože vidíme, a tady to možná vidíme lépe než v každém jiném výboru, vidíme, že financování EU má své slabiny a že ne každý eh, projekt se vyznačuje excelencí. Vidíme, kolik peněz jde do strukturálních fondů, do agrární politiky a ty peníze se vlastně někdy obracejí proti nám, protože máme pocit, že by to všechno mohlo být pečlivěji zpracováno hlavně od těch, kdo ty projekty připravují. K tomu se vrátíme a uděláme vám pár návrhů, o nich si myslíme, eh, že by byly dobré. Teď dostane slovo pan Celer, pan zpravodaj. Děkuji, paní předsedkyně. Za prvé srdečně děkuji účetnímu dvoru, pánům Lazaru, Gregorovi a Kozlovsovi. Děkuji jim za práci, kterou měli s tou zprávou o absolutoriu. Děkuji i panu komisaři Ettingerovi a jeho týmu za ten prezentovaný materiál, co se týká i budoucnosti rozpočtové politiky EU. Paní předsedkyně o tom již hovořila, že alespoň v tomto výboru lze očekávat intenzivní souhlas. 23. ledna 2018. To je dnešní datum a hovoříme o absolutoriu za 2016. No, to už je nějakou dobu zpátky. A přesto si myslím, že minela ta poslední slyšení k absolutoriu s komisaři, generálními řediteli, s ním bych všem chtěl poděkovat za to, že s námi byli v kontaktu. No, teď tady máme tedy oblast rozpočtu a personálu. No a co vyplývá z těch diskuzí posledních měsíců to směřuje nejenom na komisi, ale eh, v mnoha oblastech jsme v tom eh, režimu shared management, sdíleného managementu, takže leco z toho směřuje i k členským státům. Máme tady compliance, tedy soulad do značné míry, ta čísla jsme slyšeli a Rádi bychom se od nich soustředili více na performance, tedy výkon, využití prostředků a dosažení cílů. A k těm dosavadním slyšením ještě pár závěrů. Jako první společná zemědělská politika těch největších, no, u těch největších novinek zemědělské politiky se zatím očekávání nesplnila. Na začátku dnešního zasedání jsme slyšeli zprávu na téma greeningu a tam se opakovaně ukázalo, že cíle, které se s tím pojily, a to měla být intenzivnější reakce na potřeby přírody a životního prostředí, a zemědělství by mělo přispívat k boji s klimatickými změnami, tak to úplně nefungovalo tím způsobem a tou měrou, jak jsme si slibovali. Nedošlo k žádným změnám, nebo alespoň ne zaznamenání hodným změnám v zemědělství rozhodně nedošlo ke změnám, jak jsme si to představovali. A myslím, že tady se na to ještě musíme bedlivě podívat, co je třeba udělat, eh, aby se ty cíle efektivně realizovaly. Druhá věc, ten program pro mladé zemědělce, ten také nepřinesl výsledky, které jsme si slibovali. Nedošlo ke generační obměně v zemědělství. Přesně naopak jsme konstatovali, že počet zemědělských podniků dále klesá, koncentrace zemědělské výroby roste a otázka spravedlivějšího rozdělení prostředků se z, z, ze SZP nadále zůstává úplně nahoře v pořadí priorit. Některé státy mají ten režim takzvaný capping, tedy to plošné omezení při poskytování prostředků, jiné státy to zatím ještě nezavedly. My konstatujeme, že zemědělství, ale i lesnictví se začíná mm, stávat cílem mm, ukládání kapitálu a to žene ceny nahoru. To znamená, že zemědělské podniky, místní zemědělské podniky už nemají možnost přikupovat jakoukoliv plochu a zároveň se to dostává do rukou bank, nadací, investičních fondů, které jsou zavázány spíš vůči svým držitelům a rozhodně se nestarají o cíle udržitelného zemědělství. Alespoň já mám takovou zkušenost. Nechtěl bych skrývat, že přitom samozřejmě máme odpovědnost. Jsme spolulegislativec, my jako parlament, máme tedy vliv na utváření SZP a původní návrhy komise byly tady v parlamentu pozměněny, ale v rozhovorech s kolegy z výboru pro zemědělství jsem zaznamenal že ten či onen si je tohoto vědom a tím vzniká možnost případné změny. Druhá velká věc, velká část výdajů rozpočtu je kohezní politika a strukturální fondy. Tedy sdílíme obavu účetního dvora, co se týká opožděné realizace cílů, které měla ta kohezní politika sledovat, eh, což eh, vedlo k tomu, že nebylo vyčerpáno dost peněz v tomto období. Konec roku 2017 měl vést k tomu, že by se vyplatilo 100%, ale to už máme teď čtyři roky nové pery, nového období a cifry, které máme, ukazují, že projekty z minulého období eh, byly zatím splněny z 95%, máme tedy čtyřleté spoždění, zatímco programy a projekty nového období se nacházejí teprve na samém počátku. Proto není úplně jednoduché z toho cokoliv vyvozovat pro to nové období, jak ukazuje sedmá kohezní zpráva, je třeba se snažit eh, překlenout ty velké rozdíly mezi ekonomickými, ekonomicky prosperujícími a méně prosperujícími regiony, mezi bohatými a chudými, ale je potřeba, aby došlo k urychlení čerpání prostředků a předpokládám, že stávající bulharské předsednictví si to vezme jako jednu z priorit svých úkolů. Zároveň je třeba se začít připravovat na nové období a je třeba pro něj vytvořit zákonné předpoklady. Slyšení s panem generálním tajemníkem Talianem eh, vedlo k tomu, že vidíme že boje, boj s chudobou v EU, přičemž chudoba může být různě definována, ale vidíme, že ta situace stále není nijak růžová a je třeba i v této otázce, kde se zase ukazuje ten rozpor, který se stále rozvírá, ty nůžky se stále rozvírají, to jsou vrstvy lidí, kteří nemají dost prostředků na to, aby financovali své živobytí a to je něco, co je prioritním úkolem evropské solidarity. Tyto nůžky se nesmí více rozvírat. Pane komisaři, hovořil jste o různých nástrojích. My víme, že náklady finančních nástrojů jsou důležitým tématem. Hovoříme o 1050 instrumentech v kohezních v oblasti koheze v roce 2013 se zaplatilo 900 milionů na bankovních poplatcích a tato zpráva a EFSI a EIB, ta, to jsou sumy, které by se daly využít třeba ve výzkumu a rovnováha mezi správními náklady a užitkem, to je nadále parametr, který musíme bedlivě sledovat. Co se týká rozvojové politiky, která v posledních eh, letech byla ještě doplněna intenzivní migrací přes hranice EU směrem dovnitř Evropské unie, tak eh, se tím eh, díky bohu posílil její význam oproti dobám minulým a e, slyšení s panem komisařem Mimicou vedlo k tomu, že jsme mohli ještě diskutovat o těch trust funds, svěřeneckých fondech a tím pádem se zjistilo, jak jsou ty fondy atraktivní a zda je možno je sloučit e, s původními cíli. Původně to byly zdroje pro státy AKP, tedy Karibiku a Pacifiku, karibické a pacifické oblasti, je třeba ty prostředky nadále mít k dispozici. Dalším požadavkem byla plná transparentnost a dostupnost těch výročních zpráv eh, Evropské služby vnější činnosti, těch eh, takzvaných IMRAs, e to nemůže být něco, co je k dispozici jenom v nějaké uzavřené čítárně pod dohledem úředníků. Tady to jsou veřejné prostředky, proto by to mělo být transparentní. Finanční nařízení předpokládá zveřejnění těchto EMRA a je třeba, aby případné důvěrné části byly řádně označeny. Možná ještě nějaké další informace. Teď hovoříme o roku 2016. Informace k rámcové smlouvy předchůdkyně paní Georgievy. Kritizovali jsme už u minulého absolutoria, že některé projekty mají až 17 na náklady správní a personální, zatímco jinde se povoluje maximálně 7 V podstatě se z toho pak stává banka. Téma migrace a bezpečnosti samozřejmě na to musíme velmi soustředit. Účetní dvůr tady hovořil o nedostatečné transparentnosti při zvládání finanční krize a migrace co se týká integrace migrantů, zatím není jasné, jaké sumy se přesně vyplatily, protože ty zdroje šly z různých rozpočtových položek. Bylo to tak nějak pozbíráno, abych to řekl jednoduše, protože e, se s tím při sestavování víceletého finančního rámce nepočítalo. To znamená, že my se budeme snažit o, nebo budeme e, si přát velmi přehlednou strukturu té zprávy. E, Dneska dopoledne jsme se bavili s panem komisařem o kapacitě hotspotů. Eh, ty kapacity nestačí, ani ubytovávání nezletilců neodpovídá mezinárodním standardům, rozdělování uprchlíků mezi další členské státy není účinné. Kromě toho se eh, kvůli kontroverznímu vracení eh, uprchlíků do určitých států nabízí otázka, do jaké míry bychom tady měli mít eh, harmonizovanou politiku na právních základek, tak abychom mohli tuto situaci napravit. Každý členský stát totiž eh, může situaci posoudit individuálně, pokud jde o vrácení daného uprchlíka a podle toho na to reagovat. Ano, ale ta zpráva o udělení absolutoria je velmi rozsáhlá, paní předsedkyně. Ale my chceme poskytnout slovo i dalším kolegům a dát také panu komisaři možnost na to odpovědět. Uh, ano, tak toto bylo vždycky. Nyní víceletý finanční rámec. My už jsme naše přání předložili, byli bychom velmi rádi, kdybychom tedy eh, přizpůsobili tu politiku našim mandátům, mandátům eh, parlamentu, komise a rady. Eh, považujeme za velmi důležité, aby ten takzvaný stínový rozpočet byl začleněn do hlavního rozpočtu, tak aby podléhal demokratické kontrole. Pokud jde o postup udělení absolutoria, tak tady bychom byli rádi, kdyby došlo ke zrychlení. Byli bychom rádi, kdyby ta zpráva o absolutoria, byl, absolutoria, absolutoria byla udělena eh, nebo poskytnuta již dřív, protože v tuto chvíli to trvá příliš dlouho a myslím, že komise i účetní dvůr už na tom pracují. Kromě toho bychom měli ještě několik dotazů k těm našim písemným otázkám. Děkuji vám za vaše písemné odpovědi na ten dotazník. Jeden bod, který nás velmi zaměstnává, se týká toho, že se odhalilo, že naši britští přátelé eh, mají problém, pokud jde o dovoz cla nebo dovoz textilu z Číny, že se z hlediska výpočtu cel nechovali solidárně a tím vznikla škoda jak v evropském rozpočtu, tak tím také vznikla škola, škoda členským státům, pokud jde o příjmy z DPH. Kdyby se takhle chovali všichni, tak by to bylo velmi špatné, protože tady dochází k narušování hospodářské soutěže, je to nesolidární a v podstatě je to v neprospěch evropského rozpočtu. Možná, že by bylo dobré, kdybyste nám o, to, o tom poskytl další informace, to by nás velmi zajímalo. Vzhledem k tomu, že čas kvapí, tak eh, skončím, tak aby i ostatní kolegové měli možnost se vyjádřit. Zbytek tedy dostanete ve zprávě. Slovo má pan komisař. Prosím. Já budu velmi stručný a dostanu se k těm podstatným bodům. Vývoj trhu, to znamená rostoucí poptávka po zemědělských a lesních eh, pozemcích, toho jsme si vědomi, všimli jsme si toho a myslím si, že to má dopad především na malé a střední rodinné podniky v oblasti zemědělství. Ceny pozemků rostou a to znamená, že tyto podniky mají stíženou možnost ty pozemky eh, kupovat a i nájmy těch pozemků rostou. My se tedy v rámci přímých plateb musíme rozhodnout, jakou hodnotu pro nás má jeden hektar a s jakými podmínkami to spojíme, tak abychom se vyhnuli tomu, že to euro z evropského rozpočtu se dostane jedna ku jedné do kapes těch e, investorů. Já si myslím, že v rámci společné zemědělské politiky se e, k tomu tedy v květnu vrátíme. To je první věc. Druhá věc. Na tomto místě mohu konstatovat, že spolupráce se Světovou bankou nebo pokud to mám říct obecně, spolupráce s mezinárodními finančními instituty a partnery vždy odpovídá podmínkám, které platí i pro ostatní. My se snažíme o podmínky nejlepší, best case conditions a to především pokud jde o e, tu sazbu paušální na provádění a e, platí to obecně. Všímáme si toho, co platí ostatní, jestli ty paušální částky tedy jsou přiměřené, jestli odpovídají vynaloženému času a námaze. A mohu vám říct, že na základě těchto hodnocení jsme dospěli k tomu, že ta smlouva odpovídá trhu. Je tu také celá řada externích finančních nástrojů. Já sdílím váš názor. Já jsem byl celou řadu let eh, ve vnitrostátním parlamentu a eh, bylo to tak, že eh, parlament tedy hlídal všechny výdaje i na evropské úrovni a my tedy v příštích dnech rozhodneme, jestli tedy Eh, přidám peníze do Evropského rozvojového fondu, protože eh, tím by v podstatě jsme dostali eh, možnosti spolurozhodování, vaší možnosti spolurozhodování. To komise tedy přislíbila, oznámila to již v minulosti. Svěřenecké fondy. Takovéto mimořádné způsoby financování jsou oprávněné tehdy, pokud pouze takto jsme schopni dostat novým úkolům, před kterými stojíme. Téma migrace a výdajů na uprchlíky je podle našeho názoru tématem, který nás bude, které nás bude doprovázet ještě během celého nadcházejícího desetiletí. A my v budoucích týdnech musíme rozhodnout o těch základních bodech. Jestli dohoda EU-Turecko tedy bude financována se stávajícího rozpočtu, e, z návrhu rozpočtu na rok 2019. Při tomto rozhodování musíme mít na paměti, co tedy si můžeme vzhledem k rozpočtu dovolit a za čím můžeme stát. My tedy dostaneme od rady zastropování nad jedním procentem. Já jsem slyšel o stropu 1,1x procent. A to znamená, že budeme schopni dostat svým povinnostem, aniž by e, to ohrozilo stávající výdaje a stávající úkoly. A to znamená, že tedy i v nadcházejícím rozpočtovém období budeme muset reagovat na novou situaci prostřednictvím fondů. Pojďme si ku příkladu představit, že by došlo k uzavření míru v Sýrii a světové společenství, mezinárodní společenství by muselo přispět k obnově této země a museli bychom rychle aktivovat prostředky. A my ty prostředky chceme mít, ale zároveň je nechceme odnímat eh, z výzkumu a vývoje. A proto bych řekl, že je lepší vzít v potaz takovýto svěřenecký fond dlouhodobě, tak aby eh, Evropa mohla případně pomoci Sýrii. Jakmile si uvědomíme, že to se jedná o trvalý úkol, tak to bude tedy takto formulováno a předloženo k rozhodnutí jak radě, tak parlamentu jako stálý výdaj. Pokud jde o ten britský příklad, tak Eh, my vám tedy můžeme říci, že v minulých třech nebo čtyř letech, let, letech jsme eh, britské orgány upozorňovali na toto riziko. Jedná se o dovoz, který tedy nebyl řádně deklarován. My jsme na to britské úřady upozorňovali a žádali jsme, aby tedy přijali příslušné kroky. Dnes jsme tedy předali britským orgánům vyšetřovací zprávu OLAFu. 12. října loňského roku jsme obdrželi velmi rozsáhlou odpověď britských úřadů v reakci na vyšetřování OLAFu. Eh, analýzu tohoto dopisu v tuto chvíli dokončujeme. Srovnatelné jiné příklady neexistují. Dostali jsme sice varování týkající se určitých členských států, ale e, tyto členské státy tedy reagovaly a napravili to. Musím říct, že naši britští přátel, u našich britských přátel to bylo z částí ne. Já, ich habe ganze Reihe von... Já tady mám celou řadu kolegů, takže paní kolegyně Dlabajová, prosím. Thank you very much, Madam Chair. Uh, děkuji, paní předsedkyně, vážený pane komisaře. Omlouvám se, pane komisaři, že vlastně nebudu mluvit přímo k vám, ale v podstatě se to vás také týká. Děkuji za ty písemné odpovědi, jsou dost jasné. Komise se zlepšuje v těch písemných odpovědích a za to vám velice děkuji, ale jako stílová zpravodajka pořád ještě mám pár otázek otázek a vezmu to stručně. Jsem ráda, že jsem od vás, pane komisaři, slyšela, že komise se chce z minulosti poučit. To bylo i naše přání. A co se týká flexibility a výkonu, co se týká přípravy po roce 2020, co jste se tedy ponaučili z toho absolutoria za rok je obchodné? Jak co takové parametry jako míra nezaměstnanosti, zlepšení flexibility a zlepšení makroekonomických cílů, tedy jaké skutečné ponaučení do budoucnosti si odnášíte. V těch eh, písemných odpovědech pana komisaře Avramopoulose bylo, že komise posuzuje eh, po roce 2020, jak se bude zlepšovat situace, tak jak může dojít třeba ke zkrácení období na definování těch programů. Já jsem se neptala pana Avramopolose, protože je to spíš um, obecnější otázka, takže se ptám na, na základě implementace stávajícího programového období, jak se zkrátí ty lhůty, co udělá komise, aby zajistila kvalitu programů na straně jedné a včasné splnění na straně druhé pak se nemohu nezeptat, i když jste to možná už řekl, kohezní politika. To je otázka jako být či nebýt. Zda má tedy zůstat kohezní politika, jak je, nebo zda se má opustit. Jaké je tedy řešení? My to slýcháme velice často, všichni kolegové. Vím, že to je to úspěšný nástroj, takzvané integrované nástroje. Možná ty integrované nástroje by mohly být čímsi, co budeme používat, abychom se soustředili na skutečné potřeby občanů. Možná tedy tento přístup by mohl usnadnit eh, unijním občanům identifikaci s EU. Možná by budoucnost kohezní politiky se mohla opírat o ty integrované nástroje, a poslední otázka se týká toho období 2007 až 2013. Myslím, že ta závěrka by se měla pomalu blížit, takže zeptala bych se, jak to v tuto chvíli vypadá s posuzováním, kolik programů zatím ještě není uzavřeno a jaká je míra korekcí která nastala a kdy to budou implementovat členské státy. To by pro nás bylo důležité. Děkuji předem za vaše odpovědi a držím vám palce, přeju vám hodně štěstí ve vaší práci a těším se na vaše odpovědi. Děkuji. Pan Zdechovský, prosím. Děkuji, pane komisaři, za vaše eh, výborné vystoupení. Samozřejmě i já bych vás mohl chválit, ale budu velmi stručný, aby se dostalo na co nejvíce řečníků. Vy jste hovořil o nulové toleranci podvodů. A já s vámi naprosto souhlasím. My musíme přestat tolerovat podvodníky a padni komu padni. Ať je to premiér, nebo je to poslední z posledních. Uh, a řekl jste, že nemáte problém se zveřejňováním těchto zpráv. Já bych chtěl vědět teda, jak je to se zveřejněním zprávy ohledně premiéra České republiky Andreje Babiše. Proč aspoň závěr vyšetřování OLAFu eh, a OLAFu komise nezveřejnila? A v pátek na slyšení v parlamentu Andrej Babiš řekl, budu doslova citovat a budu to citovat anglicky. Babish claimed that Olaf was not independent during the investigation. It was influenced by mafia and investigation is a result of political commission. He claimed the enter F Pan Babiš tvrdil, že to je konspirace mafie proti mně. Třetí otázka se týká, jak se díváte na udělování dotací fir, firem nebo firmám, které vznikly včera, které nemají transparentní strukturu. My tady na výboru už jsme to několikrát kritizovali. Bohužel pořád jsou tyto dotace eh, dávány a můžeme to vidět od zemědělské politiky po, po politiku třeba soudržnosti. A poslední věc, uh, proč odmítáme, a to je globální otázka, dát občanům závěry našich vyšetřování. Proč to tak dlouho trvá? Proč všechny ty procesy v Evropské unii jsou příliš dlouhé? Teď stačí říct jednou větou, jaký je závěr vyšetřování. Já si myslím, že by to, pane komisaři, a na tom se přece shodneme, že by to přispělo k větší otevřenosti, transparentnosti a taky kredibilitě Evropské komise a evropských institucí. Děkuji za vyjádření. Kolegy Zaváma, bitte. Děkuji paní předsedkyně a děkuji také vám, pane komisaři, za velmi jasné odpovědi, jak řekla Martina. Mám k tomu pár komentářů a možná jeden dotaz. Týká se to víceletého finančního rámce. Lepší odůvodnění výdajů a jasná přidaná hodnota. A také zjednodušení v rámci zemědělské politiky. To je něco, co zní velmi lahodně pro moje uši a myslím si, že to podobné i u jiných kolegů z EPP. Ta jednání, která máme před sebou, budou velmi tvrdá, ale myslím si, že cíl je naprosto jasný. Myslím si, že musíme zajistit velmi silný víceletý finanční rámec. Výzvy, před kterými stojíme, jsou velmi reálné a velmi náročné. Evropská unie bude muset mít k dispozici dostatek finančních prostředků, aby mohla řešit eh, migraci, životní prostředí, klimatické změny, společnou obranu, aby mohla investovat do eh, Evropy, abych mohla, aby mohla zároveň zajistit to, že tedy naši zemědělci vypěstují produkty, které by se dostaly na náš stůl. Já doufám, že Evropská komise tedy bude schopná vytvořit co možná nejsilnější pozici, pokud jde o víceletý finanční rámec, protože pouze tehdy se nám podaří těchto cílů dosáhnout. Potřebujeme tedy velmi silný proevropský víceletý finanční rámec. Musíme se více soustředit na výsledky. To se netýká pouze nás jako rozpočtových výborů Evropského parlamentu. Já si myslím, že výbor pro eh, rozpočtovou kontrolu je tedy stěžením hráčem a rád bych vás ujistil, že my jsme připraveni vytáhnout do tohoto boje. A nyní ta otázka. Podmíněnost, kondicionalita. Eh, omlouvám se, že jsem přišel pozdě, ale účastnil jsem se jednání souvisejícího s, Brexitou, s Brexitem. Pro mě je kondicionalita stěžejní téma a je to eh, podle mě klíčem víceletého finančního rámce a této otázce se zkrátka nevyhneme. A ještě jedna věc, kterou jsem podporoval tady v Evropském parlamentu zjednodušení společné zemědělské politiky. Je to také klíčové, protože my všichni víme, že musíme provést určité škrty. Já jsem velmi rád, že sami, sám říkáte, že od počátku je vám jasné, že potřebujeme tyto škrty, ale že zároveň potřebujeme, aby členské státy zvýšily eh, svoje úsilí a možná i zvýšily svoje příspěvky. A nevím, jak to bude eh, s tím procentem, pokud to bude 1,1%, tak my budeme velmi tvrdošíní a e, neopustíme tu otázku, dokud nebude řádně vyřešena. Já si myslím, že se pravděpodobně můžeme všichni shodnout na tom, že potřebujeme silný e, proevropský víceletý finanční rámec. Takže moje otázka se týká zjednodušení zemědělství. Počítáte s tím, že by tady byla možnost zjednodušení, které by bylo více založeno na rizicích? my nemůžeme zkrátka dělat všechno najednou. Musíme pro víceletý finanční rámec mít k dispozici společnou zemědělskou politiku, která bude více řešit rizika. Pan kolega Čins. Děkuji, paní předsedkyně. Vážený pane komisaři, já po tříleté absenci jsem zase od listopadu v parlamentu ekonu a také v tomto výboře. A samozřejmě neznám tolik detailů jako moji kolegové, takže není možné to tak rychle dohonit. Ale po všem, co jsem vyslechla, viděl, tak eh, co se týče vašich úkolů, tak vy jste je správně, velmi dobře, excelentně zvládala, proto bych vám chtěl k tomu poblahopřát. Vy jste řekli jednoznačně, že u těch výdajů je nutné prostě vysvětlit občanům přidanou hodnotu. To je podmínka pro akceptanci občanů. A to je bez pochyby správné. Přesto eh, také hm, jste se zmínil o Brexitu. A řekl jste, že 1% nebude postačující, že by to mělo být 1,x. 1,6 třeba. Ano, to je rozdíl 1,6 a 1,x. Takže my samozřejmě víme, že budeme mít celou řadu dalších dodatečných eh, úkolů. Technologie, digitalizace, migrace a tak dále. Všechno, co se tady řekl. Ale tady je prostě nutnost, jak si rozříznout tento začarovaný kruh. A nebyl, nebylo by v pořádku, kdybychom položili následující otázku. Co můžeme zpětně zase předat těm členským státům? Víte, že subsidiarita se stále objevuje v diskusích a mně jde o to, co jsou opravdu ty stěžejní úkoly EU a ty musí být přiměřeně financovány. A co můžeme vypustit? Skutečně, co můžeme zpět dát těm členským státům a nemusíme se tím už vůbec zabývat. To je první otázka. Já jsem viděl a četl, že rozpočet EU také v podstatě mm, představuje záruku pro investiční banku z hlediska určité rizikovosti. Jsou tam nějaké částky, je to 2,3 miliard, potom máme EFSI fond, to je skoro 1 miliarda. A nyní navrhuje komise aby eh, se tady ještě vytvořil eh, vlastně další společný fond. Co to je? To bude nový fond, který bude nahrazovat tyto dva fondy, nebo jakým způsobem se toto míní? A za třetí, my hovoříme o tom rozpočtu, o tom eh, už hovoříme také o absolutoriu za rok 2016 a tam jsme hovořili také o zaměstnancích. Eh, vy jste měli asi 1300 vlastně nějakých školících akcí a potom neplacené praktikanty. Jak je možné, že Evropská komise z hlediska životních nákladů v Bruselu může eh, mít eh, neplacené praktikanty a může v podstatě zároveň navrhovat různé iniciativy z hlediska mzdových požadavků. To je zcela nepochopitelné. A pak celé, celá léta se stěžuje na, je tady stížnost na výběrová řízení, která jsou organizována, že je to velice tedy nákladné, že se zde zaměstnávají různí poradci, a náklady, které jsou z toho vygenerovány, nejsou přiměřené v porovnání s těmi prostředky, které jsou vlastně určeny na financování samotných programů. Takže co k tomu vede? Jak je možné, že ti eh, menší zájemci se účastní stále méně takovýchto řízení. A jak je možné, že se jedná stále o stejné firmy, které vyhrávají tato výběrová řízení? Já jsem se také zapsala na seznam. Chtěla jsem se zeptat na case management v, v případě OLAFu. Víte, že tady se hovořilo o dodatečných 3 milionech, celkem je to 12 milionů a slyšíme, že ten systém špatně funguje. Je tady nějaký plán do budoucna, jak to bude vypadat? Takže děkuji a pane komisaři, jste na řadě. Dámy a pánové, nejdříve k tomu velkému bodu. To znamená absolutorium a uzavření té periody, toho období 2007-2013. A konkrétně, jak to vypadá se s fondem soudržnosti a jak to vypadá s fondem pro rozvoj. Takže ta lhuta, to byl březen minulý rok. A pro všechny projekty a jejich provedení jsme měli odpovědějící dokumenty, které jsme dostali eh, v tom příslušném termínu. Týkalo se to 317 eh, projektů. Eh, u nás probíhalo to závěrečné, ten závěrečný postup, ta uzávěrka všech těchto dokumentů a bylo to akceptováno a nebo došlo k předběžnému uzavření. 30 těch projektů mohlo být uzavřeno na základě té dokumentace, která byla k dispozici. U těch ostatních jsme měli ještě dodatečné požadavky ohledně dokumentů nebo otázky. A vycházíme z toho, že v relativně krátké době budeme mít výrazně vyšší počet uzavřených projektů, pokud nebudou všechny na základě tedy té dokumentace a že budeme moci tedy dospět k té závěrce. Ale žádný projekt tady nevisí ve vzduchu. Takže e, v podstatě všechny byly nějakým způsobem zdokumentovány, zachyceny. Za druhé, tady zazněly některé otázky na adresu OLAFu a případu OLAFu. Co se týče české záležitosti, to je částečně zveřejněno. Já mám pevné odhodlání, že co se týče eh, toho obsahu, v podstatě neustupovat. Víte, že ovšem jsem často podezírán ze zaujatosti. A jde o to, že je nutné, aby Olaf eh, měl všechny dokumenty a on to skutečně poslal do Prahy před volbami. To také byl můj záměr. Já jsem Ehm, říkal, že by bylo dobré, kdyby to bylo předáno předtím. A odeslání tedy těchto dokumentů bylo bezprostřední důsledek vyšetřování, které provedl Olaf této věci. A nyní naše generální ředitelství eh, v podstatě spolupracuji s českými orgány, dochází také k správní prověrce, to znamená, zda to správně eh, probíhalo a samozřejmě, že tady mohou být sankce z hlediska správního provedení. Samozřejmě musíme aplikovat in dubio pro reo. To znamená, tady máme neodsouzeného jednotlivce, není, eh, nebyla vznesena zatím žaloba. A je jedno, jestli je v politice nebo není v politice. Zda je součástí EPP nebo mimo, zda je liberál nebo nikoliv, socialista nebo nikoliv. Tady mám plnou objektivitu a musíme být zdrženliví. A to je předpoklad pro naší kredibilitu. Dubio pro reo, to je princip, který se musí uplatňovat. Je to neutralita. A to proto, že jsme právní stát a protože uplatňujeme princip eh, právního státu všude, ve všech členských státech. Máme tam eh, nezávislé orgány v těchto státech, je tam nezávislost soudců, trestního práva a to i ve vaší krásné zemi. A co se tuče eh, tedy eh, zpětné, jako zpětného hlášení eh, nebo dokumentování, víte, že Tady jsme získali dopis 16. ledna DG Regio a DG Regio Eh, bude tedy řešit tuto záležitost ve spolupráci s OLAFem a přijdou také sem v určité době a bude se hovořit o tom, jak tady platí právo a jaké jsou tady požadavky. Z těch rozhovorů s generálním ředitelem OLAFu, tak on ví stoprocentně, co může poskytovat za odpovědi a komu může poskytovat tyto odpovědi a proč nikoliv. Je to na základě toho, že OLAF musí postupovat podle legislativy, která byla přijata v neposlední řadě také Evropským parlamentem a Evropskou radou. A musí postupovat podle této platné legislativy. Co se týče managementu a těch technických postupů v rámci OLAFu, víte, že tam eh, se zaměstnává generální ředitel, eh, došlo tam k určitému spoždění, eh, také nejsme z toho nadšeni, ale bylo mi řečeno, že ten nový systém case managementu bude v dohledné době eh, jaksi v provozu a proto eh, potom můžeme tedy posuzovat také tu výkonnost a myslíme si, že podle minulých zkušeností to bude moci být základem pro úspěšné fungování OLAFu. Co se týče těch neproplacených eh, praktikantů, stážistů, Eh, je tady opravdu větší počet těchto stážistů a mm, tady platí dosti přísná pravidla. A podle mého názoru nemůžeme eh, tady takto zaměstnávat tyto stážisty. Měli bychom zorganizovat jaksi přísnější výběrová řízení na základě objektivních požadavků, tak abychom mohli umožnit většímu počtu uchazečů se ucházet o tuto práci. Dokonce to můžeme zpětinásobit v porovnání s parlamentem. Tak, abychom mohli poskytnout každému ten psací stůl a malý prostor pro práci u nás. Jsou to zkušenosti, takže mm, je dobré, aby chom takto postupovali. Samozřejmě eh, je důležité, aby to bylo přísný systém. A není možné, aby žádný stážista, například u německé vlády nebo jiných firm, eh, byl zaměstnáván neproplaceně, to znamená, my máme velmi přísná pravidla. A co se týče neplacení těchto stážistů, já jsem ochoten to přísně prověřit. Ovšem i ti neproplacení stážisté získávají obrovskou zkušenost za těch pár měsíců, pokud pracují u komise a mají větší šance získat zaměstnání a samozřejmě to je nez, nezaplatitelná zkušenost. Nicméně v rámci toho rozpočtového postupu eh, je nutné, aby každý stážista měl eh, určitou odměnu, eh, tak aby mohl pokryt životní náklady v Bruselu. Dále jste se zmínili o subsidiaritě. To je velmi napínavá záležitost a je to povinnost, která vyplývá ze smlouvy. Jean-Claude Juncker eh, teď zkrátil hůtu. Až eh, do června bude pracovat malá skupina, která by se měla zabývat tím, kde bychom měli fungovat aktivně a kde bychom měli některé úkoly jaksi opustit. To znamená, že nemůžeme na sebe vzít žádný úkol, pokud nebudeme mít přímý základ, který dostaneme například z parlamentu nebo z rady. To znamená, my můžeme fungovat tam, kde je právní základ, legislativní základ ze strany rady nebo parlamentu. Takže jsem zvědav, co bude výsledkem této práce. Také my jsme zodpovědní za finančně relevantní úkoly. Někteří poslanci nebo některá média nebo státy říkají pryč eh, ze zemědělské oblasti. Ale to je eh, záležitost, které není možné se vzdát a takové stanovisko je na úrovni rady i parlamentu. Nyní hovoříme také o situaci v Německu Eh, říká se, že někteří, některé státy by měly zastavit svoje výzkumy, protože prostě nepřispívají a tak dále. S tím nemůžeme souhlasit. Musíme si uvědomit, že u rozpočtových otázek potřebuji vždy jasnou většinu parlamentu a jednomyslnost na úrovni rady. Neexistuje žádný jiný rozpočtový orgán. Neexistuje žádný jiný útvar potřebujete vlastně dvě svolení, to znamená, potřebujete souhlas ministrů financí, sou, souhlas rady a parlamentu. Víte, že můžeme se podívat na Hák, Sofii, Řím, Tallinn a všechno toto musí vyústit jednomyslnost. A to je mission impossible. Takže já všem premiérům říkám, snažte se cvičit uvolněnost. Musíte být flexibilnější, uvolněnější. Ovšem zatím se to nedaří. A i pro tento parlament to svým způsobem platí. Víte, že jsme nedávno měli jednání až do rána ohledně rozpočtu 2018. Eh, Jak je možno měřit úspěch? u takových programů. U politiky soudržnosti je nejdůležitějším faktorem úspěchu nebo tím nejdůležitějším měřítkem to, jestli ten dotyčný region, ten dotyčný stát se přiblíží průměrnému HDP na hlavu. Když se podívám zpět na 14 nebo 12 let, kdy tu máme nové členské státy, tak mohu říci, že některé státy, e, například Estonsko, Lotyšsko, Litva, jsou tedy blízko toho, aby se přiblížili průměru HDP na hlavu. Jsou tu regiony, které v průběhu příštího e, e, období dosáhnou průměru. Jsou tu regiony, které mají obavy, že díky to, své dobré práci a díky tomu, že plnili naše požadavky, nebudou nedostatečně vyvinuty, rozvinuty, že budou tedy průměrní. Oni jsou zkrátka tak úspěšní, že z dlouhodobého hlediska už e, nebudou tedy získávat prostředky z politiky soudržnosti. Na druhé straně jsou regiony, které byly dříve vysoko nad průměrem a nyní to e, jsou tedy mnohem, na to mnohem hůř. Já si myslím, že právě na tom můžeme prokázat úspěch politiky soudržnosti. Pojďme se podívat například na nástroj pro propojení Evropy nebo Horizon 2020. I tak můžeme měřit jejich úspěch. Boj proti nezaměstnanosti mladých lidí, tak s tím zatím nemáme tak dlouhodobé zkušenosti, protože tento nástroj pro zaměstnanost mladých lidí je poměrně novým nástrojem. My iba můžeme mnohem, mnohé říci o prosazování tohoto nástroje. Ta kapacita e, není nikde nekonečná. E, působí v tom velmi aktivně Evropský účetní dvůr a to znamená, že má, vám velmi záhy budeme schopni říci, jak efektivně ty programy fungují, jak pomáhají situaci na dotyčném trhu práce. Nevím, jestli budeme potřebovat politiku soudržnosti i v roce 2050, ale dovolte mi, abych uvedl příklad, který mi leží na srdci. Zhořelec, Görlitz. Eh, bylo to tedy součástí českých zemí, pak německé říše, dlouho to bylo rozdělené. Ehm, Nisa byla tedy hranicí během studené války. A nyní je to tak, že ehm, Sasku se dvakrát dostala podpora na rozvoj a ta sleská strana Görlitz, ta, ten zhořelec polský, dostal podporu zatím jenom jednou. Já si tedy myslím, že ještě během celého příštího víceletého finančního rámce budeme potřebovat politiku soudržnosti a otázka zní, jestli to má být spjato s podmínkami, jestli to má být navázáno nějaké, na nějaké podmínky. My máme programy, o kterých rozhodují Evropané, například Connecting Europe, Eh, nebo Horizont 2020, my tedy eh, se ptáme primárně členských států. Ta koheze, ta soudržnost je tak nějak uprostřed. Eh, otázka zní, jestli bychom tedy v tomto měli pokračovat ne své volně, ale na základě konkrétních témat, ať už je to udržitelnost, účinnost, efektivita a tak dále. Já si myslím, že právě ta Ekonomická podmíněnost by tu měla být zaručena. My k tomu připravujeme naprosto hmatatelné a nosné návrhy. Evropský eh, semestr. Doporučení pro jednotlivé země jsou každý rok, to je na soudržnost příliš častá frekvence. Některé země nemají doporučení pro jednotlivé země, ale potřebovali by dokonce doporučení pro jednotlivé regiony, protože tam nejde o celé eh, členské státy, ale o konkrétní regiony. Ty žádají o ty projekty. Pokud se podívám například na eh, vztah mezi Toulouse a Lyon eh, nebo přední Pomořansko, Eh, vůbec není podobné Bavorsku, Mnichovu nebo mm, jiným oblastem. To znamená, že tady musíme být mnohem konkrétnější a musíme se mnohem dříve eh, dostat do kontaktu s regionálními orgány. Otázka, jestli právní stát a naše hodnoty mají fungovat jako podmínka, to je sporná otázka. My v tuto chvíli prověřujeme, jak by to mělo být z právního hlediska možné a e, Obě tyto otázky tedy vyřešíme nejpozději v květnu tohoto roku. Předávám vám tedy odpověď e, na tuto otázku. Pokud chceme překlenout zmíněné mezery v důsledku Brexitu, bude se jednat eh, mimo jiné o 14 miliard. V tuto chvíli to vypadá na 50 eh, na 50. 50 eh, tedy bude získáno díky restrukturalizaci rozpočtu a 50 budou čerstvé peníze. My se tedy snažíme, abychom jednali v zájmu členských států. Například v oblasti boje proti terorismu bude 80 z nových zdrojů a 20 na základě restrukturalizaci. E, jsou členské státy, které říkají maximálně 1,02 e, HDP. Já si myslím, že parlament ve své zprávě hovoří o maximálně 1,13 já tedy navrhuji, abychom říkali 1,1x a to x bude záviset na tom, které fondy do toho zahrneme například. A jde také o to, kolik budeme chtít investovat do obrany. To je druhý příklad. X může být 1,11 anebo 1,19. To znamená, jaká číslice bude na tom místě setin, to zatím není jasné ale vím, že je to mnoho eh, stran, které očekávají více peněz. Pokud jde o ten český případ, tak já mohu vyloučit jakýkoliv, jakékoliv zapojení jakékoliv, jakýchkoliv mafiozních sil. Eh, pokud bych se mě někdo na to veřejně zeptal, tak bych to i veřejně řekl. Děkuji. Děkuji. Přeje si promluvit ještě účetní dvůr? Nikoliv? Thank you, uh, Madam Chair. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych zopakovat náš příslib, že vás nadále budeme podporovat ve vaší práci. Děkuji. Děkuji a závěrem pan zpravodaj. Poprosím o stručnost. Děkuji. Děkuji za tuto zajímavou rozpravu, která je důležitá tím podkladem pro definitivní sestavení zprávy. Ještě bychom se dál mohli ptát, ale to se budeme ptát jindy a jindy. Co se týká těch stínových zpravodajů, tak těm bych chtěl poděkovat za konstruktivní spolupráci. My jsme se shodli na tom, že eh, vznikne dopis, kde budou naše základní otázky a požehná to paní předsedkyně a pošle to panu komisaři Ettingerovi. To bude potom takový důležitý kámen pro absolutorium udělené komisi, kdyby k něčemu takovému mohlo dojít. Já bych chtěl teď jenom poděkovat pracovníkům sekretariátu výboru pro kontrolu rozpočtu, pánům Kurcovi a Ellersovi, poradci panu Sechimu, poradci naší frakce a panu Lukasi Reichlovi, svému spolupracovníku, děkuji za podporu. Bez těch všech já bych tu práci nikdy nezvládl. Teď děkuji všem. No a teď začneme připravovat tu zprávu. Děkuji. Děkuji, jsme na konci tohoto bodu pořadu jednání. Pane, předsedo, pane komisaři, děkuji, že jste přišel v 18.30 pořádáme koktejl na úrovni třetího patra, kde jsou jezdicí schody. Jste samozřejmě srdečně zváni, i když teď máme ještě slyšení s generálním tajemníkem. Takže buďte ještě jednou ujištění naším díkem. Teď budeme pokračovat další bod pořádu jednání, krátká prezentace zvláštní zpráva Evropského dvora auditorů 20 2017. Pan Mates z účetního dvora má slovo. Prosím. Whether two guarantee schemes for small and medium-sized enterprises nástroje zárok za úvěry financovaných z EU Zdá se, že jeden z těchto nástrojů je spíš na ty inovativní firmy zaměřený, jedno je obecný nástroj. To jsou dva programy centrálně sprazované. Komise na to má kontrakt s EIF a Evropský finanční dvůr má své finanční prostředníky, částečně jsou soukromí, částečně veřejní je to zhruba půl na půl napříč těmi dvěma opatřeními. Rozpočtové zdroje 1,7 miliardy eur a sporu s FC je to asi 3 miliardy. A když se podíváme na tento nástroj, tak vidíme, že je to nástroj docela malý, když to srovnáte s národními programy se stejnými cíly Některé z těch národních programů jsou plně financovány z národních zdrojů, ale mnoho z nich z evropských peněz přes strukturální fondy. Znamená to, že máme další důvody podívat se na to, zda jsou ta schémata efektivní a zda je tam opravdu nějaká přidaná hodnota, co se týká efektivity. Něco podobného existovalo i v minulosti, ale máme dojem, že komise zatím zcela neposoudila efektivitu. To je tedy něco, co zatím chybí a posouzení efektivity by mohlo pomoci s navrhováním podobných eh, zařízení institucí. Pak eh, jsme měli také komplexní posouzení potřeb trhu a již jsme zmínili, že to byly docela malé aktivity na úrovni členských států. Pak jsme měli příliš mnoho konečných příjemců, kteří ty záruky vlastně nepotřebovali. Zhruba půlka příjemců řekla, že v podstatě nemají problémy se získáváním financí ze soukromých zdrojů. Co jsme také dál zjistili je, že u toho inovativního nástroje tam ten, ta míra podpory je docela nevelká a není to v souladu s tou ambicí excelentnosti, což bylo v preambuli napsáno. Většina z toho se soustředí na skromnou úroveň inovativních aktivit, ale některé z nich žádné inovace vůbec neprovozují. Co se týká té míry 25 zdá se, že to by kvalifikovalo plnou podporu. Jaká je velikost a kolik set takových restaurací existuje, tak pak je otázka, jak to, že někdo takovou podporu dostane a jiný nedostane. Pak jsem už také dříve zmínil, že máme soukromé a veřejné prostředníky zhruba půl na půl a myslím, že tady máme docela rozmanitý způsob, jak se ty skupiny prostředníků chovají veřejné aktivity se opravdu soustředí na ty riskantnější malé a střední podniky a ty soukromé na ty méně riskantní. Ty veřejné se soustředí na ty malé a střední podniky, které jsou v tom sektoru, které jsou náročnější na inovace ve srovnání s těmi soukromými. Když máte systém, dotací, tak víte, že eh, právní a ekonomické parametry někdy nejsou v úplném souladu. Pokud tedy máte dotaci, která by měla přinést užitek koncovému uživateli, tak to nemáte vždycky zaručené, protože někdy třeba poskytnete dotaci tomu, kdo poskytuje takové služby. Tyhle dvě skupiny prostředníků se chovají různě. Zatím nemáme definitivní důkazy, ale máme jisté náznaky, že bychom měli pečlivě kontrolovat, komu nakonec ta reálná dotace ke komu doputuje. A co se týká efektivity nákladů, tak eh, tady komise nešetřila míru různých poplatků, které se platí Evropskému investičnímu fondu. Můžete říct, že tento fond je také veřejnou institucí, ale dokonce takovéto poplatky se bedlivě sledují a drží se na nezbytném minimu. Měli jsme ekonomickou studii, jak Jaké výsledky ty programy přinášejí, konkrétně ve Francii, malé a střední podniky, které s takovými dotacemi pracují, které rostou rychleji, které ne. V tomto případě se jedná o otázku, zda cíle byly dosaženy. Teď tedy doporučení naší první, naše první doporučení bylo, my bychom nedoporučovali něco v tom stávajícím měnit. Teď už máte ty smlouvy s prostředníky a nějaké změny by byly možná kontraproduktivní. Je možné nějaké budoucí změny, ale je třeba koordinovat ty programy s těmi, které existují v členských státech. Za druhé, Chtěli bychom, aby komise posuzovala předchozí i stávající nástroje a výsledky takového šetření by se měly využít pro, ve prospěch případného budoucího finančního rámce. Jak jsem řekl, komise by měla analyzovat efekt eh, těchto prostředků a také jakých výsledků bylo dosaženo v případě soukromých prostředníků a veřejných prostředníků, jaký byl ten poměr. Měli bychom více cílit na životaschopné firmy, které mají problém získat komerční financování. Ale je to tak, že bychom měli mířit na ty, kteří jinak přístup ke komerčnímu financování získávají těžko. Dále komise by eh, lépe měla šetřit situaci a komise by měla podporovat vědecké zkoumání. To zatím ale není možné, protože se to považuje za důvěrná data, ale jsou právní rámce, kde by mělo být možné zprostředkovat ty údaje vědcům a rádi bychom, aby to komise učinila. Komise většinu z těch doporučení akceptovala, to nás potěšilo jedno neakceptovali a to se týká každoročního schromážďování údajů od prostředníků, od tom, který z jejich zákazníků získal a nezískal přístup k těm financím. To přijato nebylo, ale většina těch doporučení přijata byla. Děkuji, paní předsedkyně, to je všechno z mé strany. Děkuji. A nyní tedy eh, paní zpravodajka Martina, prosím. Děkuji a děkuji také eh, Nevenovi Matisovi za tuto zprávu. Já si myslím, že ta zpráva přichází právě včas. My hovoříme o tom, jak vytvořit rovnováhu mezi všemi stranami, jak nakládat s finančními nástroji a já si myslím, že ta zpráva bude užitečná i pro komisi, když v tuto chvíli přemýšlí o roku 2019. Děkuji tedy účetnímu dvoru za jeho poznatky a doporučení. Musím říci, že souhlasím takřka se vším. Já vítám, že komise většinu z těch doporučení přijala. Je to dobré znamení, oni vám důvěřují, což je dobře bude se, komise se tím bude řídit. Já si myslím, že finanční nástroje by měly uh, sloužit pouze tehdy, pokud se nedají získat komerční eh, produkty, buď je to tím, že ten produkt je příliš malý, eh, a nebo jsou tam nějaké jiné překážky. To znamená, že se musíme podívat na konkrétní projekty, kde by bylo možno ty finanční nástroje použít. Já ve svém doporučení upozorním komisi a účetní dvůr na to, že eh, ty nástroje, záruční nástroje eh, by se týkaly střednědobých úvěrů eh, v celkovém objemu 29 miliard euro, ale ten nebo 24 miliard euro, ale ten systém je nejasný, příliš komplexní a není to nic jednoduchého pro nás jako pro výbor kontrolu rozpočtu. Já ve, své rozpo, ve, svých, zprávě ve svých doporučeních zdůrazním postoj parlamentu z roku 2015, je to tedy bod 20, tam jsme poukázali na to, že rostoucí užití finančních nástrojů, které se eh, skládají z úvěru a eh, kapitálových nástrojů eh, v oblasti v období 2014 až 2020 je jednoznačné, Finanční nástroje mohou být doplňkem grantů, ale nesmí je nahradit. To znamená, že nám jde o tu komplementaritu a já ve svých doporučeních také připomenu úmysl pana eh, komisaře eh, Ettingera dostat stínový rozpočet do Luna celkového rozpočtu, protože si myslím, že by to zásadním způsobem zvýšilo transparentnost v rámci EU. To jsou tedy moje doporučení. Nepochybně je tedy e, dostanete hlavní doporučení e, je tedy lepší zacílení a lepší koordinace se členskými státy. Vy jste Eh, měl velké štěstí, že jste v podstatě vypracoval zvláštní zprávu, kde hlavní doporučení už bylo eh, v názvu. Pan Bílek, prosím. Děkuji paní předsedkyně a děkuji také panu Matesovi za účetní dvůr. Já bych rád začal svůj příspěvek jedním poznatkem účetního dvora, který je potřeba zdůraznit a je to důležité také pro účetní dvůr, protože ho zmínil ve schrnutí té zprávy. A já tady budu citovat větu a půl z té zprávy. Dlouhodobé záruky splnily svůj účel pomáhají podnikům v rychlejším růstu, pokud jde o produktivitu, eh, počet zaměstnanců a tak dále. Konec citátu. To znamená, že jde o systém, který vytváří pracovní místa, vytváří investice a zároveň podněcuje hospodářský růst. Otázka zní, jestli můžeme ten systém zlepšit. Samozřejmě, že ano a my jsme velmi vděční účetnímu dvoru za to, že ten systém analyzoval a přišel s doporučeními. Jak už jsem řekl, většinu z nich přijímáme. Rád bych se pouze vrátil k některým stanoviskům, které jsme tu, která jsme tu slyšeli. Eh, jedno tvrzení, které tu zaznělo, bylo, že eh, komise tedy nespochybňuje poplatky, které komise platí. Rád bych řekl, že eh, ty komise eh, že ty poplatky jsou tedy jednoznačně zastropovány 6% a většina těch poplatků v rámci 6% je plně navázána na výkonnostní indikátory. To znamená, že většinu poplatků platíme pouze na základě e, těch výkonnostních indikátorů a na základě splnění výsledků, které jsou jasně stanoveno, stanoveny jako e, KPI. Další věc. Finanční zprostředkovatelé kolik peněz vlastně dostane konečný příjemce. Bylo jasně řečeno, že tedy veškerý profit musí mít e, konečný příjemce. Já se nebudu v této souvislosti pouštět do detailů. A potom ještě jedna věc, e, úplné zhodnocení. Ano, je to na naprosto jasné, že by bylo skvělé, kdybychom tady měli takovéto komplexní zhodnocení, ale zároveň musíme mít na paměti, že ta podpora se týká stovek tisíc eh, podniků. My jsme se snažili ty nástroje prosazovat již 200, 20 let a podpořili jsme miliona půl malých podniků a pokud bychom je všechny měli analyzovat, tak by to bylo velmi nákladné, takřka ne, nereálné a proto eh, se tedy můžeme opírat pouze o to, že provádíme analýzu vzorků. A nyní ještě jedna věc, kterou zmínila paní poslankyně Dlabajová. Zdá se, že ten systém je velmi komplexní, složitý a nejasný. Ano, je to tak, že ten systém je složitý, protože pracujeme s kaskádou finančních zprostředkovatelů a snažíme se díky tomu oslovit celou řadu nebo širokou škálu malých a středních podniků. Rád bych upozornil na to, že komise pravidelně každý rok vydává zprávu o všech finančních nástrojích eh, podle eh, příslušného článku finančního nařízení rozpočtového řádu. To znamená, že tam jsou jasně stanovena veškerá pravidla a postupy, které eh, účetní dvůr analyzoval. Ptám se svých kolegů z DG Growth, DG Research, jestli k tomu mají nějaké poznámky. Zdá se, že ne, takže vám děkuji za pozornost. Takže tím jsme skončili tyto krátké prezentace. Eh, pokud chce paní zpravodajka ještě vystoupit, tak by nám to měla ohlásit. Srdečné díky. Takže nyní se dostáváme k dalšímu bodu jednání a to je absolutorium pro parlament. To znamená, eh, pan tajemník je podle mých informací někde před dveřmi, Ja, herzlich willkommen dem General... Takže srdečně vítáme generálního eh, tajemníka parlamentu. A děkujeme také za odpovědi na formulář. Vy vždycky dostáváte většinu těch otázek. A já musím říct si za parlament, že vždycky ty odpovědi jsou velmi dobré v poměru k tomu, co někdy čteme. Ohledně absolutoria jsou tady velmi dobré. Děkuji. Takže je tady náš kolega Wong, který se zabývá eh, touto záležitostí a pan Russo za Evropský účetní dvůr. Dostanete slovo, pokud si to přejete. Prosím. Eh, thank you, eh, Madam Chair. Děkuji, paní předsedkyně, jenom ve vší stručnosti. Jsem potěšen, že mohu prezentovat kapitolu 10 zprávy, tentokrát specificky pro Evropský parlament. Posouzení té zprávy za 2016 je to pozitivní. Administrativní náklady nemají žádnou významnou chybovost. Míra chybovosti je žádná celá dvě desetiny procenta se 100 transakcí, které byly chybové, 20 souvisely s EP. Chyby zahrnovaly i nekvantifikovatelné chyby, to bylo přiřazování prostředků politickým frakcím, je to podobné, jako to bylo v roce 2015. Proto doporučujeme parlamentu, aby zrevidoval rámec pro to, jak se sleduje přidělování prostředků politickým frakcím a aby politickým frakcím poskytoval lepší vedení, aby lépe monitoroval, jak eh, se přidělují prostředky a jak je to s procedurou veřejných zakázek. Dále jsme sledovali follow-up. Eh, 2013 byla ta zpráva a doporučení by se měla týkat eh, mimo jiné rodinných eh, přídavků, tak jak to bylo napsáno. Účetní dvůr také šetřil implementaci toho nařízení o 5% personální úspoře. To souvisí s rokem 2013 a jak víte, nedávno se zveřejňovala review těch rychlých případů, Rapid Case Review, parlamentu implementaci provádí a jde o to, aby bylo dosaženo eh, toho snížení do roku 2019. 281 míst zatím bylo zredukováno 60 162 z nich bylo škrtnuto a 119 jich ještě má do roku 2019 škrtnuto být. Vzniklo, vznikla další nová místa, která 58 bylo převedeno z jiných z jiných institucí, hlavně internalizace výpočetních služeb a také se to týkalo tlumočení z irského jazyka. Také jsou tady položky pro politické frakce. To bylo vyněto z toho pětiprocentního omezení. Paní předsedkyně, vážení poslanci, jsem vám k dispozici. Děkuji. Vielen Dank, Herr Děkuji a pan generální tajemník, prosím. Ja, herzlichen Dank. Ähm, Srdečné díky. Já jsem také rád, že ta eh, chybovost je 0,2%, to je dobré číslo. Měli jsme celou řadu pozitivních výsledků za rok 2016. Eh, úspěšně jsme ukončili projekt Magnus projekt, to znamená, eh, v té historii EU to stálo o 4,2 milionu méně, než bylo navrženo. Pak u Adenaurovy budovy také jsme měli eh, původní rozpočet 410 milionů a dále také jsme zpracovali efektivitu tlumočníků. Tady nárůst produktivity byl o 20 mezi rokem 2014-2016. Také nové závazky ohledně managementu. Tady jsme zaznamenali výrazný nárůst i mobility Eh, předsednictví rozhodlo, že do roku 2020 všechny, všechna vozidla EU musí mít eh, ten odpovídající eh, jaksi vybavení hybridní a do roku 2024 to musí být elektromobily. Také jsme měli interní audit, tam také bylo, byly řešeny tyto důležité problémy, takže v implementaci se vykazovaly menší problémy. A ta zkušenost z hlediska Europa Experience v Berlíně, to byl jakýsi test, tak mezi doby, to znamená mezi rokem 2016-2017, jsme zaznamenali 230 tisíc návštěvníků a mm, předsednictvo rozhodlo, že to rozšíří, budeme mít takové Eh, v Kodani a v Ljubljaně a také v Paříži a v, Talině budeme, v Talinu budeme mít eh, takovéto centrum a také v Helsinkách. Děkuji, takže také vítám pana Stasoliho, to znamená, eh, který je zodpovědný za rozpočet, pan místopředseda. Dostali jsme vaši zprávu, takže vážíme si v tomto smyslu vaší práce. Pane Sasoli, chcete ještě něco dodat? Ano, děkuji, paní předsedkyně. Já se omlouvám za to menší spoždění. Co se týče absolutoria rozpočtu na 2016, to je vlastně můj první rozpočet, není to jednoduchá věc. Je to významný počin, který zaznamenal těžkou zkoušku v souvislosti s klimatem v Evropě po pařížských atentátech a také z hlediska té pocitu nejistoty, nebezpečnosti. Museli jsme čelit požadavkům z hlediska zabezpečení parlamentu. Parlament musel zaujmout určité stanovisko. Rozpočet 2016 musel zohlednit tyto vnější události a musíme říci, že výsledek je pozitivní. Zpráva prokázala svoje know-how. Víte, že do položky 5, to znamená máte 19 až 39 to je tedy rozmezí, a my jsme pod 20 s vysokou úrovní naplňování rozpočtu to znamená 89,2 to je plnění rozpočtu. Dále tady máme položku, která má zafinancovat budovu KAT. Víte, že to je velmi pozitivní záležitost, protože to nám umožnilo ušetřit 13,8 milionů na úrocích. Co se týče bezpečnosti, tak v roce 2016 jsme byli velmi mobilizováni z hlediska tohoto problému. Parlament byl zvláště eh, zranitelný a v roce 2016 jsme museli rozhodnout o 35 milionech jako mimořádném výdaji. Museli jsme tedy zajistit bezpečnost budovy parlamentu a jeslí. Tato práce zahrnovala zvláště vstup do spinely budovy, fasádu, okna, tedy ty prosklené části musí být chráněny. Víte, že v případě exploze by eh, tato okna mohla se roztříštit a to by bylo velmi nebezpečné. Dále jsme museli zajistit určitý perimetr bezpečnosti. Máme projekt IPAX, tam jsme vybavili parlament špičkovými technologiemi z hlediska vstupu do parlamentu. Také jsme se rozhodli, že budeme zajišťovat vlastními silami služby řidičů pro poslance, a to po některých jaksi nehodách, které se odehrály. A to umožnilo parlamentu vybrat a kontrolovat zaměstnance tedy řidiče, aniž by se toto zadávalo vnější firmě. Mezitím tato opatření byla ještě rozšířena, posílena a během roku 2016 tato opatření pokračovala. Co se týče komunikace, v, roku, v roce 2016 jsme dále uplatňovali novou strategii z hlediska návštěvníků. Cílem bylo umožnit návštěvníkům eh, tyto návštěvy ve Štrasburku a v Bruselu a zkušenost parlamentária byla velkým pozbuzením. V roce 2016 parlamentárium v Bruselu bylo druhým nejnaštěvovanějším místem eh, v Bruselu po Grand Place. A mini parlamentárium v Berlíně a ve Štrasburku také zaznamenávají určitý úspěch. Také jsme zreformovali způsob přijímání navštěvníků eh, a to nám umožnilo konkrétně zreformovat ten celý systém návštěvníků v souladu s doporučeními interního auditora účetního dvora. Jistě si pamatujete, že jsme byli žádáni, abychom zrušili proplácení v hotovosti abychom spíše přešli na bankovní převod. A tak jsme vlastně zajistili veškerou dohledatelnost a transparentnost toho systému. Dále jsme uvažovali o dalších opatřeních v oblasti budov, to musíme také zdůraznit. Máme tady to předběžné zafinancování budovy KAT. To nám umožnilo ušetřit 13,8 milionů na úrocích a ta fasáda východu a západu, teda východní a západní fasáda je teď právě zpracovována a mělo by to být dokončeno v roce 2019. Pak je tady další důležitá informace, ta se týká Bruselu, to je asi nejdůležitější. Je to budova Martens roku 2016 jsme měli první fázi, která byla ukončena a ten projekt bude dokončen koncem roku 2018. Vidím, že ředitelka pokivuje hlavou. Měl jsem příležitost navštívit to staveniště, navštívit vlastně to staveniště i v té závěrečné fázi a mm, velice pozitivně na, na mě tyto práce zapůsobily. Taky ve Štrasburku probíhají odpovídající projekty. A víte, že ta nová budova byla v rekordním čase vlastně vystavena. Co se týče eh, rozpočtu 2016, tak ten se zaměřuje také na renovace. Vlastně poprvé politika parlamentu zaznamenala zásadní změnu v této oblasti. A jako e, člověk, který se zabývá nemovitostmi, tak e, jsme změnili konfiguraci služeb, e, ten, ty kontrakty Open Book byly změněny a počítá se s výraznou mm, subvencí a chceme odstranit tímto způsobem veškerá rizika. Tyto aktivity byly velmi důležité a bylo to hlavně výhodné pro daňové poplatníky. Také jsme najali nového poskytovatele ve Štrasburku od listopadu 2016. Otevřeli jsme tam také nové restaurační zařízení, jak v Bruselu, tak ve Štrasburku, kde jsme chtěli rozšířit nabídku. Dále jsme zahájili boj proti plítvání potravinami. Mm, to mi leží velmi na srdci. Souvisí to také se zprávou, která byla rozebírána na plenárním zasedání. Jednalo se o zamezení plítvání potravinami. To jsme tedy také zabudovali mezi kritéria výběrového řízení. Chtěli jsme zdůraznit význam sezónních eh, výrobků a také jsme chtěli eh, podporovat eh, vegetariánskou stravu. Další kapitola se týká parlamentních asistentů. Tady jsme zažili některé extrémní případy. Někteří kolegové měli desítky místních asistentů a neměli akreditované asistenty. Tady byla přijata celá řada změn z hlediska uplatňování statutu asistentů, takže 25 eh, výdajů poslanců na příště musí být eh, alokovány na akreditované asistenty zde v Bruselu. Jedná se o 75 to je to maximum pro ty eh, akreditované asistenty. Také je možné pak eh, zde stanovit míst, eh, nejvyšší a nejnižší možnosti odměňování lokálních asistentů, tak abychom se vyhnuli výrazným rozdílům porovnání s odměňováním v členských státech. Takže, paní předsedkyně, to je výčet některých bodů, kterými jsme se zabývali, také z hlediska i budoucích projektů v rámci rozpočtu 2016. Ale neomezuje se to pouze na tento rok. Je zcela normální, že tyto body mají víceletý charakter a že tyto pozitivní výsledky se budou projevovat také v dlouhodobějším horizontu. Některé projekty vlastně teprve probíhají. V budoucnosti chceme úspory, chceme zvýšit efektivitu, chceme zdůraznit dohledatelnost, transparentnost. To jsou ty hlavní linie, které jsme se snažili vtělit do tohoto rozpočtového postupu z hlediska práce parlamentu. Děkuji vám. Někdy mám dojem, jako bychom byla i stavební firma. Opravdu je to velice působivé. Tak teď prosím pan interní auditor, pan Galvin. Uh, Děkuji, paní předsedkyně. Paní předsedkyně, vážení členové výboru, za prvé vám chci poděkovat za příležitost, abych pohovořil o výroční zprávě za rok 2016. Finanční nařízení požaduje každoroční zprávu, která bude hovořit o počtu, a typu případných um, poznámek, o doporučeních a tak dále. Eh, výsledkem tedy má být eh, absolutorium za rok 2016. Sekce 2 hovoří o misích interního servisu a nezávislosti tohoto auditu. To je garantováno unijní legislativou a je to opakovaně potvrzeno v chartě IAS. Sekce 3 popisuje auditní práci za rok 2016 a vysvětluje systematické posuzování rizik celé organizace. Hlavní účel tohoto posouzení rizik je umožnit IAS prioritizovat alokaci zdrojů do těch oblastí, které si zaslouží největší pozornost. Řeknu, jak to bylo v roce 2016. 2016 Interní audit prováděl periodní kontroly projektu nového finančního managementu FMS. To byla konzultace, kdy interní auditor nezávisle posuzoval cíle a metodologii. Byla to studie, tzv. business case study. Pak tady byla celá řada zjištění a osm doporučení, které měly zajistit, že to, co navrhl management generálnímu tajemníkovi v souvislosti s budoucí projektu, bude provedeno tak, aby to omezilo rizika. Pozitivní akce v reakci na tuto zprávu usnadnila reorientaci projektu FMS. Audit audiovizuální sekce v DG pro komunikaci byla součástí víceleté auditní strategie tohoto sektoru. Hlavním cílem bylo posoudit efektivitu a value for money v případě výdajů v audiovizuálním sektoru a zajistit, že budou dodržena všechna nařízení. Audit konstatoval stále zlepšování v této oblasti v DG.com v uplynulých letech. Také eh, došlo k tomu, že by mohly být rozšířeny některé aktivity pro dosažování cílů ten plán zahrnuje opatření na zlepšení kontraktačních služeb, které se velice rychle vyvíjejí, co se týká ceny i techniky a co se týká dalších služeb. Dokumentace operačního managementu a kontrola externích audiovizuálních služeb také obsahuje různá opatření k posílení kontrolních aktivit a podpora strategického rozhodování. Co se týká střednědobé strategie, tak jsou tady jisté procesy informačních technologií. Ten audit zahrnoval uh, audit operací a IT. Máme také uh, pro období až do roku 2016 datacentra a management externích expertíz. Interní audit konstatoval pozitivně, že DG IDEC uh, má dostatečnou kapacitu hardwareu a je dostatečně robustné, robustní pro relevantní extern, externí služby. A Nudy také skledal, že je tady prostor pro uh, různý systém lic, udělování licencí a kontinuita servisu. Aby bylo možno na to reagovat, uh, byly dohodnuty tři akční plány z DG Autek. Co se týká rekrutmentu, to byla součást strategického plánu a všech hlavních procesů. Co se týká personálních výdajů, tak abychom mohli posoudit ten proces. Měli jsme tedy dva dvě separátní procesy. Za prvé to bylo získávání úředníků a dočasného personálu a potom personálu na smlouvu. Týkaly se to celého procesu získávání e, personálu a i v případě toho personálu na smlouvu až do okamžiku definitivního rozhodnutí. Ty procesy jsou komplexní, ale přesto DG personel implementoval ty uh, procedury v souladu s všemi předpisy. Přesto je tady prostor pro zlepšení dokumentací procesů a procedur, rozšíření dokumentů, které budou dokumentovat vzdělání a zkušenosti uchazečů. Co se týká nabírání úředníků a dočasného personálu, je také zlep potřeba zlepšit bezpečnost personálních spisů v rámci systému. Co se týká personálu na smlouvu, tak je tam také prostor, jak reagovat a, a je třeba aplikovat všechna pravidla. Co se týká externích pravidel DG Inlo, tak tam dochází k tomu, že je tady supervize eh, externích konzultací, systematicky je to doplňováno z Cross DG. Jde o to, aby všechna rizika byla řádným způsobem prověřena. Audit eh, potvrdil eh, že hlavně stavební projekty by se měly držet rozpočtového rámce a měly by dodržovat termíny. Také jde o posílení jistých praktik. Jde o to, aby byla harmonizovaná dokumentace externích konzultačních prací. Jde o to, aby e, se sledoval případný konflikt zájmu. Pak je také se věnovat e, kvalitě poskytnutých služeb při kontrole ex post je třeba mít harmonizované periodické zprávy seniorního managementu. Obecné, obecné cíle byly takové, aby byla posouzená efektivita každoročních zpráv jako nástroje pro výkaznictví, co se týká jeho spolehlivosti. Jde také o tyto zprávy, které Eh, vytvářejí jednotlivá generální ředitelství. Míra podpory, kterou poskytují ústřední služby a adekvátnost poskytovaných informací ve zprávách by měly podpořit eh, ty akční plány. Akční plán se soustředí na čtyři oblasti. Za prvé, potřeba mít integrovaný rámec, a proto propojit strategické cíle, jak jsou definovány v tom strategickém rámci v parlamentním portfoliu a každé DG má mít vlastní cíle. Jde o to, aby byly stanoveny indikátory. Takový rámec by potom rozšiřoval mezi jednoduchým každoročním výkaznictvím a globálním výkazem za druhé služby by měly mít širší mandát pro proces výkaznictví, za třetí rozšířit posuzování kontrolního vnitřního rámce tím, že bude interní koordinátor, který bude provádět jednotlivá generální ředitelství a projeví se to pak v těch zprávách o aktivity. A nakonec parlamentní specifické směrnice, které umožní ten přístup ve follow-up, byly dohodnuty. E akce z této zprávy eh, validují všechny otevřené akce ze všech auditních zpráv tak aby datum pro implementaci, které již uplynulo, bylo taky plně respektováno. Dva audity v roce 2016 se týkaly e, validace předchozích akcí. Blíží se to roku 2022. jde o čtyři další akce z tohoto modelu. Počet otevřených akcí, které se pojí se značným rizikem poklesl z 21 na 10 a snížení tohoto profilu pokračovalo v roce 2017, teď je ta kategorie mírná. Některé dlouhodobé věci, třeba otázka naštěvnických skupin a zpracování eh, žádost o pro, žádostí o proplacení, to je třeba, aby se tomu věnovala příslušná při oddělení, která to mají ve své kompetenci. Každoroční zpráva také říká, že implementace se týká i programu zlepšení a vysvětluje, že mezinárodní profesionální standardy vyžadují, aby každý vnitřní audit byl podřízen externímu posouzení kde k tomu dojde alespoň jednou za pět let. Posouzení 2015 vedlo k tomu, že IAS funguje velice konformně se všemi profesionálními standardy. Předchozí posouzení z roku 2011 dospělo ke stejnému závěru. Sekce 4 popisuje roli a hovoří o kontrolních procesech managementu a vysvětluje, jakým způsobem strukturovat eh, to v souladu s osvědčenou praxí. Sekce 5 zahrnuje závěry těchto zpráv. Aktivity roku 2016 se soustředí na poskytnutí ujištění zdravého finančního managementu a hlavně co se týká efektivity zprávy a managementu rizik a kontrolního procesu, klíčových oblastech. A na závěr, na závěr vnitřní auditor potvrzuje, že jeho nezávislost nebyla nijak narušena. Na závěr mi dovolte, abych poděkoval všem členům auditního týmu a také generálnímu tajemníku za veškeré jeho informace a děkuji také za to, že jste mě přijeli na této schůzi a děkuji také na závěr za skvělou eh, spolupráci všem zapojeným oddělením. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za zajímavou zprávu a nyní tady pan zpravodaj, pan Von, prosím. Děkuji, paní předsedkyně, já se omlouvám za zastřený hlas. Mám bohužel nachlazení chřipku. E, takže se omlouvám za to, že budu chraptět. Děkuji vnitřnímu auditorovi za jeho jako vždy skvělou zprávu. Děkuji také panu generálnímu tajemníkovi za úvodní příspěvek. Já si myslím, že všichni můžeme mít radost e, z pokroku, kterého jsme dosáhli ale to tedy dos, dokazuje nízká míra chybovosti, také pokrok, pokud jde o bezpečnostní otázky, pokrok, pokud jde o zlepšení služeb řidičů. Všichni tím tedy můžeme být potěšeni. Děkuji za odpovědi na naše otázky. Děkuji generálnímu tajemníkovi, protože všechny tyto odpovědi jsou pro nás velmi důležité. Já projdu rychle některé z nich. Za prvé, tlumočníci zaměstnanci a jejich průměrný odpracovaný počet hodin za týden. To bylo velmi znepokojivé. Eh, já si myslím, že tomu jsme si věnovali. Kromě toho jde také o diety asistentů, akreditovaných asistentů ve Štrasburku, potom genderová vyváženost na vyšších manažerských eh, pozicích, potom plán renovace budovy PHS byli bychom rádi, kdybychom tedy dostali zprávu o pokroku, protože všechno to jsou pro nás důležité věci. Snížení nákladů, pokud jde o cesty do Štrasburku. Já vím, že kolegové se budou na tyto i jiné dotazy, na tyto i jiné věci ještě ptát. Já si myslím, že to jsou tedy otázky především na generálního tajemníka, ale i vnitřní auditor na ně může odpovědět, pokud eh, bude mít pocit, že se ho to týká. Za prvé mise pro eh, ty stážisty. Já chápu, že stážisté nemohou dostat eh, tedy nějaké vysoké částky na misích, ale musíme si uvědomit, že jsou to velmi špatně placení lidé v parlamentu parlamentu a pokud mají platit ještě za cestu na misi, tak je to tedy nesprávné a myslím si, že to bychom měli napravit. Pokud jde o cestování poslanců, tak si myslím, že eh, to je tedy otázka, o které se zas a znova hovoří. Ty ceny eh, jsou někdy vyšší, než by bylo nutné a také jsou tu štíznosti, že cestovní agentura BCD není o víkendu dosažitelná. E, někdy je potřeba si změnit letenku ještě před pondělkem, to znamená, že až se bude uzavírat smlouva s novou cestovní kanceláří, tak by bylo dobré, kdybychom se i na tuto otázku zaměřili a kdybychom tedy od ní dostali v tomto smyslu nějaké ujištění. Další věc, obtěžování ponižování, harassment. My jsme se tedy Eh, domluvili v té cestovní mapě o harassmentu, že tady bude nějaký časový plán pro kroky, pro akce, které tedy budou zorganizovány. Pokud jde o dobrovolné penzijní eh, pojištění poslanců, tak možná by nám pan generální tajemník mohl vysvětlit, proč to před všemi těmi lety vůbec vzniklo. Eh, v době, kdy to vzniklo, tak se počítalo s tím, že bude nedostatek dostatek takovýchto dobrovolných penzijních systémů. To znamená, že by bylo dobré, kdybychom se e, na to podívali. Pokud jde o genderovou vyváženost, tak tady máme k dispozici určitá určité informace o práci na dálku a já se ptám, jestli právě práce na dálku je jedním ze způsobů, jak zlepšit soulad mezi profesním a soukromým životem a jestli tedy lidé můžou využívat takovéto příležitosti. Mě by zajímalo, jestli to využívají nebo ne. E, ještě další otázky. E, všeobecné cestovní e, výdaje, náhrady. My jsme se tomu věnovali a očekáváme, že tedy počátkem roku 2018 dostaneme k dispozici příslušnou zprávu. Pan generální tajemník by nám tedy mohl říci, kdy ta zpráva bude k dispozici, protože je to velmi obtížné téma a my už jsme o tom v tomto výboru i v jiných výborech diskutovali po celá léta. A e, poslední věc, nedávné kybernetické útoky e, směřované e, parlamentu k těm útokům došlo na konci roku. Otázka zní, jestli tedy parlament byl přímo terčem toho útoku a ptám se, jestli tedy máme nějaký plán priorit. V některých ohledech můžeme říci, že jsou eh, v parlamentu věci důležitější než jiné a ty bychom měli chránit víc než ty méně důležité. Samozřejmě, že by mm, bylo možno klást další dotazy, nepochybně budou i kolegové eh, klást dotazy. Já jsem spokojen s pokrokem, kterého jsme dosáhli a také s ujištěním, kterého se nám dostalo, pokud jde o ty manažerské postupy. To znamená, že já doporučuji, abychom jako parlament udělili absolutorium našemu vlastnímu eh, rozpočtu. Pan generální tajemník, prosím. Eh, Srdečné díky, paní předsedkyně. Ty otázky v tom pořadí jsou následující. Nejdříve možné eh, proplacení těch náhrad u těch eh, stážistů. Máme tady dva případy. Máme tady stážisty pro samotný parlament a ti dostali prostě zálohu až 70 těch nákladů. Tady máme už zavedený systém. A co se týče těch stážistů, těch poslanců, tak tam je přímý eh, smluvní vztah s tím poslancem to znamená, že tam je různá praxe, ale je tam možnost přes Pay Agents zajistit eh, toto proplacení i pro tyto stážisty. Ale ty praxe jsou velmi různé mezi poslanci a to nemůžeme prostě centrálně obhospodařovat, protože ta smlouva je uzavřená mezi tím individuálním stážistou a poslancem. Ale je pravda, že by bylo dobré mít tady tuto zálohu, protože ti stážisté nemají ty finanční prostředky a proto my to garantujeme ve výši těch 70 těch očekávaných nákladů na cestu. A co se týče té cestovní agentury, další otázka. Tak jak i v minulosti jsme říkali, že máme registr rejstřík pro stížnosti. Máme pouze devět stížností proti té agentuře, relativně málo z hlediska eh, toho objemu, takže to bylo dříve více. Nyní jsme vlastně v posledním roce kontraktu, to znamená počínaje lednem 2000 19 budeme mít novou smlouvu, takže mezi těmi podmínkami eh, zakotvíme jaksi výraznější akcenty na služby. Zatím nemohu eh, přímo tedy zveřejnit, jak to bude konkrétně vypadat. A teďko obtěžování. Vy jste hovořil o roadmap v této souvislosti. Na posledním zasedání předsednictva v lednu jsem to předal a prakticky na každém zasedání se o tomto tématu diskutovalo. Tak já vycházím z toho, že na příštím zasedání to bude opět na programu a že rychle dospějí k závěru. Jaké závěry to přesně budou, to je těžké zatím předvídat, ale usnesení, které přijal parlament, je vlastně um, důležitým ukazatelem té cesty, takže určitě to má i podporu sekretariátu, to bychom dokonce chtěli posílit. Já myslím, že v mých odpovědích jste dostali přehled i z hlediska počtu těch případů obtěžování. Jedná se tedy v podstatě o případy, které byly řešeny výborem APA. Je to jednociferná záležitost, tedy to mohu říci. A ta rozhodnutí eh, ve třech případech vedly k tomu, že eh, u jednoho poslance a tří asistentů opravdu bylo konstatováno toto obtěžování. U všech těch ostatních to bylo psychologické obtěžování a nikoli sexuální. Takže mm, myslím si, že tady došlo k určitému jaksi přehánění této otázky, tak je to docela důležité. A teď penzijní, tedy důchodový fond. Všichni víte, že to bylo zřízeno v určitou dobu. A to v dobu, kdy ještě tady nebyly komunitární důchody pro poslance. To bylo vytvořeno až se statutem těchto poslanců. Takže máme ta, do té doby byly národní důchodové režimy, které mají velmi různé podmínky z hlediska vytváření pro ty jednotlivé poslance a ve Francii a v Itálii dokonce není národní důchod. To znamená, že tady bylo nutné do toho zasáhnout s položkou v rozpočtu a proto parlament rozhodl, že vytvoří tento dobrovolný důchodový fond aby dal poslancům možnost, zvláště těm, kteří nejsou dostatečně jaksi vybaveni z hlediska mm, těch důchodových dotací, tak eh, ti mají možnost se ucházet o toto dobrovolné pojištění. Roku 2009 předsednictví se zabývalo finanční záležitostí tohoto důchodového fondu. Vím to přesně, protože to byla moje první účast v pozici generálního tajemníka na zasedání předsednictva, takže to téma bylo na stole tehdy. A já jsem mohl navrhnout předsednictvu určité adaptační opatření, která byla schválena. Týkalo se to posunutí toho věku z 60 na 63, na 63 eh, let také to bylo zakotveno do toho statutu. Prostě eh, jednalo se o celou řadu opatření, které prodloužily vlastně likviditu tohoto fondu. A tehdy právní služba měla velké pochybnosti ohledně toho, zda obstojí toto rozhodnutí před soudem. Celá řada stížností byla podána eh, pro, eh, proti tomuto rozhodnutí ze strany těch příslušných poslanců. A všechny tyto žaloby byly odmítnuty a bylo rozhodnuto ve prospěch Evropského parlamentu. Přesto e, ta opatření z hlediska přizpůsobení samozřejmě jsou spojena s právními riziky, která jsou dost důležitá z hlediska acquired rights a legitimního očekávání. To znamená, e, Eh, na základě čeho můžeme tedy se domnívat, že od určitého okamžiku se můžeme spolehnout na tyto platby. Takže jde o to, co je legitimní očekávání a jaká jsou tady práva z tohoto hlediska, která nesmí být spochybněna. Od roku 2009 bylo, eh, roz, bylo rozhodnuto, že tento důchodový fond bude vyplácet částky těm, kteří vlastně e, začali platit do tohoto fondu od roku 2009. Nicméně musel jsem opět zaměstnat předsednictvo ohledně této otázky, ohledně opatření, která jsou nutná, přestože je tady určitá právní nejistota. To znamená, jaká opatření jsou nutná pro to, aby e, tady pokud možno bylo jisté omezení z hlediska těch výplat a z hlediska daňových poplatníků. Předseda tedy e, souhlasil s tím, že to bude dáno na program a že budou přijatá rozhodnutí. Přesto to budou rozhodnutí, která přes e, současný deficit nebudou moci jaksi vyrovnat tu finanční situaci. Nicméně bude to jakýsi dodatečný příspěvek zvláště pro ty, kteřích se týká tento důchodový fond a dojde k určitému omezení. Ta pátá otázka se týkala teleworking. Tady jsme eh, zahájili occasion teleworking k některým příležitostem a my teď vyhodnotíme tuto zkušenost Máme velmi různé postupy na úrovni těch jednotlivých generálních ředitelství. Už po řadu let naši překladatelé jsou zvyklí vlastně se účastnit tohoto systému, někdy až do 70 své pracovní doby. Na některých generálních ředitelstvích se nevyužívá tohoto systému, takže myslím, že bychom měli tu praxi poněkud sjednotit. To znamená, nemělo by to být jenom příležitostné, ale měl by to být regulární, regulární nabídka z hlediska jednotlivých eh, služeb. Ale samozřejmě je nutné to přizpůsobit zaměření té služby. Takže ty úvahy probíhají na úrovni generálního ředitelství pro zaměstnance a v podstatě už po dva roky se tím eh, zabýváme. Pak tam byla otázka ohledně paušálů. Máte to v těch podkladech. Víte, že v minulosti jsem předložil předsednicu návrh k změně těchto paušálů na základě různých informací, o kterých jsme diskutovali, například ohledně pozitivních seznamů, negativních seznamů a dále také existence separátních účtů. Předsednictvo pak nakonec rozhodlo, že na tomto základě vytvoří pracovní skupinu, budou tam členové předsednictva. Eh, oni o té doby intenzivně jednají a myslím si, že už jsou dosti blízko mm, závěrečnému stádiu, takže myslím si, že na jaře nebo v brzkém stádiu jara můžeme očekávat návrhy na reformu těch paušálních nákladů. Co se týče názorů těch členů předsednictva, tak ty výměny ještě nejsou uzavřené, tak abychom mohli mít eh, konečnou představu o diskuzi ohledně těchto paušálů. A teď ty eh, počítačové útoky. Musíme vycházet z toho, že tady jsou možná jaksi specifické záležitosti, které souvisí s parlamentem. Většinou jsme cílem těch obecných virů, které jsou v eh, oběhu. Až dosud jsme byli ušetřeni protože jsme investovali do ochrany a také pravidelně, což je velice nákladné, jsme eh, se snažili přijmout protiopatření a také stáhnout příslušné programy. Velice často se to týkalo organizací, které čekali poněkud další dobu, než zareagovali v oblasti ochrany a pak ty škody jsou možná masivní. My jsme přijali také strukturální opatření. Máme teď takzvaného ofisra pro ochranu proti těmto útokům, takže my jsme konstatovali, že tady máme co dočinění se systémovým problémem, který se nebude snižovat, zmenšovat dobu, ale naopak se bude vyustřovat. A je to spojeno tedy s velkými riziky které mohou poskytnout naší eh, instituci a genderové, genderová problematika, tak v podkladech vidíte, že jsme dosáhli dobrého pokroku z hlediska obsazení vedoucích pozic ženami v posledních deseti letech. Ten z 21% se to navýšilo na 36%, tak je to skoro zdvojnásobení. Je tam ještě možno zlepšení, ale je to téměř dvounásobný počet. Také můžeme konstatovat, že čísla jsou velmi různá z hlediska obsazení těch jednotlivých generálních ředitelství. Existují některá generální ředitelství, která původně byla vybavena spíše jaksi mužskou populací a v poslední době tato ředitelství učinila velký pokrok. Právní služba před několika lety byl čistě mužskou záležitostí. Generální ředitelství INLO až do nedávna relativně bylo také spíše obsazeno muži z důvodu, které neznám. Dokonce i eh, generální ředitelství Expo bylo také vybaveno spíše muži. A tato generální ředitelství učinila výrazný pokrok ve eh, velmi tedy akceptovatelné úrovni, ale existují některá generální ředitelství, která jsou také zdokumentována ve vašich podkladech, kde ta obsazenost je po, pod 30 My jsme rozhodli, že z hlediska budoucího jmenování budou muset vždy být předloženy tři návrhy, které musí být genderově obsazeny, to znamená smíšeně, nejenom muži nebo ženy. A pokud nebude předložen tento smíšený návrh, tak eh, si budu vyhrazovat právo, jak si eh, nerozšiřovat toto výběrové řízení na venek. Také jsem mm, informoval všechna generální ředitelství ohledně těch jejich konkrétních čísel, a také jsem chtěl, aby do roku 2019 ta generální ředitelství dospěla k těm žádoucím číslům. Minimálně 30 by měly dosáhnout z hlediska obsazenosti ženami. Co se týče ředitelek, i tady máme pokrok v porovnání s tím, čemu jsme říkali ta třetina, to znamená 21 ta čísla se tedy pozitivně vyvíjejí ale jsou slabší než u vedoucích oddělení. E, regresy vidíme u e, ředitele generálních ředitelek. Měli jsme čtyři nedávno a nyní máme pouze dvě generální ředitelky. To jsou samozřejmě politická rozhodnutí, než jsou nominováni předsednictvem, ale tady je tedy určitý regres, který podle mého není akceptovatelný. Po řadu let jsme přijímali opatření, abychom pozbuzovali ženy, aby se účastnili různých školení, aby se zavedl flexibilní způsob eh, nakládání s pracovní dobou, aby se umožnila ta funkce manažerky, anebo aby muži se mohli starat o děti. Takže v principu to jde dobrým směrem, je tady dobrý pokrok, ale nikoli na úrovni takzvaného top managementu, to znamená na úrovni ke generálních ředitelství. Děkuji, teď bych předala slovo kolegům. Prosím, stínové dvě minuty, všichni ostatní minuta. Mám sedm lidí na seznamu. Paní Schmidt. Dvě minuty je hodně málo. Za prvé děkuji za to podrobné stanovisko. Škoda, že to přišlo tak pozdě. Možná jste se nás snažili zahltit čísly, aspoň v mém případě se vám to nepovedlo, ale plynou z toho pak otázky, proč portugalský překladatel má 414 eur za hodinu a volná noha 212. Ale pro mě je nejdůležitější otázka cateringu. Kdo kontroluje v případě nových smluv spokojenost? V mém okolí je ta spokojenost velice nízká. Jsou tam nějaké klauzule, jak to eh, případně končit, protože ceny a kvalita tady v domě jsou hrozné. Mě by zajímalo, jak je to s auty, změna směrem k elektromobilitě. E, umíte si představit i něco jiného než elektromobilitu, ano či ne? A pak otázka k mobiliáři. Já jsem vždycky naivní ve svých názorech. Myslel bych si, že parlament tady má lidi proto, aby dělali něco pro poslance. Zkušenosti bývají opačné. Někdy mám pocit, eh, že nás eh, personál trápí. Ten portál pro poslance je opravdu velký mm, příklad toho kontrola cestovních nákladů a tak dále já mám pocit, jako, že mě všichni podezřívají, že dělám nic než podvody. Skupiny, friendship, přátelství, to by se mělo také kontrolovat. Mobiliář, já si dneska myslím, když tady máme pracovat, tak by tomu mobiliář měl odpovídat. A ve Štrasburku je to teda mimo vší kritiku. Bohužel dvě minuty uplynuly, ale otázek bych měla ještě spoustu. Pan kolega Ali, další dvě minuty. Děkuji. Vážení pánové, pane Sasoli, Galvine, pane Vele, máme o něco méně než 20% pod rubriky 5, 99,2 původního rozpočtu bylo tomu vyhrazeno, takže výsledky jsou trochu lepší než v předchozím roce. Otázka je, jak to bylo eh, utraceno, jakých cílů se dosáhlo. Chci ocenit písemné odpovědi na otázky výboru KONT. Všechny aspekty parlamentních aktivit byly totiž vzány v potaz. Přesto bych rád vyjasnil pár věcí. Za prvé v parlamentu Rozpočet podle výkonů se zavedl podle e, různé, různých parametrů. Můžete nám poskytnout e, shrnutí celkového dopadu takového postupu? Za druhé, podle asi většina parlamentních e, budov Bruselu zatím není přesně podle předpisů o integritě staveb protože to v době jejich výstavby neexistovalo. Taková ta integrita by také mohla být bezpečnostní otázkou. Již nás pan Sasoli informoval o tom, jaké kroky se činí a já si myslím, že v tuto chvíli byla učiněna všechna opatření, která snižují riziko, ale nevíme, jak to bude v budoucnosti. Za třetí, EP a Podporný program pro země před přestoupením sleduje priority. Máme nějaký systém zpětné vazby z daných zemí, abychom posoudili, jak je ten program efektivní. Za čtvrté, co se týká uh, informační kanceláří v různých členských státech máme zásadní rozdíly v nákladech na budovy a bezpečnost. Co si o tom myslíte? Jsou nějaké standardy? A nakonec, co se týká informačních technologií, tady je jasně vidět, že po že roste míra nebezpečí každý rok. Jak to, má, jak to vypadá s odstraňováním hrozeb, které se týkají Evropy. Děkuji. Pan De Jong, dvě minuty. Děkuji. Děkuji. Já bych chtěl poděkovat generálnímu tajemníkovi a ostatním řečníkům. Nemám příliš mnoho času, tak se omezím na dvě témata. Po rozhodnutí minulý rok ohledně absolutorium byla stejná otázka položena generálnímu tajemníkovi ohledně akčního globálního plánu. Myslím si, že to proběhlo minulý rok. Já bych chtěl vědět, jak to vypadá s tímto akčním plánem. A bylo by dobré také upřesnit jednotlivá opatření, eh, upřesnit je více. A bylo by vhodné tomu věnovat patřičnou pozornost. Dále musíme také vědět, jak toto všechno funguje, eh, jak se, fungují, jak se financují prémie, eh, po jakou dobu bude možné je používat, jaké záruky tady jsou z hlediska důchodového eh, fondu. A další otázka, kterou bych chtěl položit. A doufám, že budeme mít ještě čas. Chtěl bych vědět, jak to vypadá s výborem zaměstnance. Víte, že máme SEF, Apple a některé, některá generální ředitelství, která by měla konzultovat některé záležitosti s výborem pro zaměstnance. Já mám pocit, že, tento, že tato konzultace je minimální a to zvyšuje napětí mezi zaměstnanci a jednotlivými útvary a podle mého názoru je to zbytečné máme informace ohledně pracovních podmínek a já myslím, že by bylo vhodné se vyhnout tomuto napětí. Takže bych byl rád, aby nám bylo vysvětleno, jak je možné, že tady vůbec nedochází ke konzultaci tohoto výboru, jak je možné takto vůbec postupovat. Kolega Javor, dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Pokud se mám držet té vyhrazené doby, tak se budu držet pouze tří otázek, ale měl bych dotazy i k dalším věcem. První věc, eh, GA. V otázce 116 jsme se ptali na konkrétní pravidla, která tedy od parlamentu můžeme očekávat, pokud jde o kontrolu této oblasti. Já si myslím, že jde především o to, že tedy řekneme, že se to řeší. Já si nemyslím, že by to byla uspokojivá odpověď Rád bych se vás zeptal, jestli je nějaká záruka, že hlasování plenárního zasedání, které vyznělo poměrně jasně, to znamená, že očekáváme nějaká pravidla pro tu eh, všeobecnou cestovní náhradu, že tady bude respektováno. Další věc ehm, my jsme v minulém udělování absolutoria hovořili o potřebě zlepšit eh, kodex chování poslanců v mnoha oblastech. První otázka. Můžete nám říci, k jakým zlepšením tady došlo? Nebo jaká zlepšení se alespoň plánují od posledního udělení absolutoria, kdy jsme tyto dotazy položili? Uh, a kromě toho bych se rád zeptal ještě na jednu věc. Parlament vás od roku 2014 žádal, aby jste vytvořili systém eh, různých eh, systém pro ukládání informací o schůzkách poslanců, další věc obtěžování a oznamovatele je tedy poradní výbor, který má zpracovávat stížnosti. Ptám se, jestli jsou v něm tedy zastoupeni i nezávislí experti v tom poradním výboru a jak tedy můžeme posílit ochranu oznamovatelů a obětí harassmentu. Děkuji. Genau, Kolega Celler, jednu minutu, protože tady nejsou žádní stínoví zpravodaje, takže jednak internalizace, ta automobilů a řidičů, to začalo 2016, to zřejmě je ukončeno. Je tady porovnání nákladů toho bývalého systému a současného systému. Když vidím ty karavany, které přejíždějí každý měsíc do Štrasburku, musí to být nákladné. A u těch tlumočníků tady v podstatě jsou nějaké průměry za hodinu. Tady jsou také určité nůžky z hlediska mm, těch e, jazyků, které nejsou tak běžně užívány a dále konstatujeme, že eh, někdy u doprovázení delegací není nabízeno tlumočení. Když například poslanci jedou do Španělska, tak se předpokládá, že budou ovládat tento jazyk, nebo Francie. Možná, když budeme cestovat do Sovětského svazu, budeme muset hovořit rusky. To je neakceptovatelné a tady je nutné toto také eh, prostě vyřešit z hlediska obsazení tlumočníky a musí tady být tato nabídka. Takže to je vše. Eh, kolega Štás, minutu, prosím. Děkuji, předsedkyně. Já mám celou řadu otázek, omezím se na dvě, které se týkají situace akreditovaných asistentů. Já znám ty problémy APA, kteří pracovali desítku let eh, zde a kteří by měli eh, odejít do zaručeného důchodu. Od, od roku 2014 jistý počet těchto akreditovaných asistentů nemá Eh, dostatečný počet eh, dnů aby, pro to, aby byl zohledněn z hlediska toho přechodu do důchodu. Máte nějaké řešení pro tuto záležitost? Důchodový fond. Někteří kolegové jistě znají tuto záležitost, která trvá minimálně 20 let. Víte, že je tady pojistně matematický deficit asi 9 milionů 15. Eh, Já jsem byl zodpovědný za absolutorium v roce 2005 2005. Tehdy ten deficit byl 42 milionů. Roku 2007 4 2010 a nyní máme mnohem vyšší částku. Takže mm, bylo by dobré toto vysvětlit, pane generální tajemníku, zvláště pro ty, kteří tady nejsou tak dlouho jako já. K čemu došlo? Bylo by dobré, aby každý měl představu o těch chybách, které vznikly a o možnostech řešení. Paní Ayla Sender. Děkuji, paní předsedkyně. Já se omlouvám, já jsem byla na výboru pro dopravu kde jsme hovořili o balíčku mobility. Takže vítám pana místopředsedu a také generálního tajemníka. A chtěla bych navázat na to, co řekl pan Stas ohledně asistentů. Zvláště bych byla ráda, kdyby pan generální tajemník se začal zabývat, pokud možno již ode dneška, tímto problémem. Neměli bychom čekat až na závěr legislativního období, z nějakých důvodů, které by byly uváděny. Pak možná budeme muset odejít, nebo asistenti budou odcházet, takže bylo by dobré tady nastolit spravedlnost. A pokud se nevyřeší tento problém, jak pak uvažovat o řešení těch souvisejících eh, otázek? Další téma. Budovy. Je pravda, že mm, v Louis Weiss ve Štrasburku byly zjištěny některé trhliny tady také, takže bylo by dobré, kdybyste nás informovali, jaká je tedy současná situace. Mohli bychom k tomu dostat nějaké informace? Eh, řekli jste, že mám ještě jednu minutu, takže opakuj, potřebujeme ty informace aktuální. Ano, tak já také bych chtěla to vstoupit na minutu. Ještě k těm paušálům ohledně nákladů. K tomu bych chtěla říci, že mm, opravdu ty kontroly jsou vnímány jako mm, vlastně mm, vměšování do e, záležitostí poslanců. Nyní jsme nuceni odpovídat, proč jsme to udělali tak a nikoliv tak, proč jsme přijali různá rozhodnutí. Takže to je e, těžko jaksi slučitelné. Víte, že eh, například v Německu to funguje tak, že tyto paušály jsou prostě uznány jako paušální náklady. Takže je velmi obtížné, abychom eh, nyní tady eh, v tomto systému dospěli k odlišným závěrům. Tady máme pouze některé členy toho důchodového fondu. Ale pravda je, že nemůžeme přijmout žádné rozhodnutí proti většině toho pléna. My bychom byli rádi, kdyby e, e, byla přijata další opatření z hlediska tohoto důchodového fondu. Děkuji, paní předsedkyně. Obecně bych zareagoval na ty paušály a na to, co řekl pan Javor, pak se vyjádří pan místopředseda. Já bych mohl říct následující. Ta problematika je v tom, že ta regulace v těch členských státech je velmi různá. A tudíž také očekávání těch poslanců je jiné z hlediska toho systému, eh, s kterým jsou konfrontováni v Evropském parlamentu. Všichni předpokládají, že to bude tak jako u nich. Ale eh, ty regulace jsou tak odlišné, že není možné toto skloubit. Ale my skutečně předpokládáme, že se tím budeme zabývat. Ve Francii došlo k výrazným změnám, což eh, také eh, změnilo situaci parlamentu. Co se týče důchodového fondu, k tomu už jsem mluvil. Roku 2009 jsme přijali opatření, ke kterým částečně naše právní služba řekla, že se pouštíme do obtížného terénu. Ale já jsem připraven také za souladu s předsedou, že opět eh, dál půjdu v, v tomto návrhu, ale to je všechno zatíženo samozřejmě s tou právní nejistotou, která je výrazná, to musíme vědět. Ten důchodový fond, který je nezávislý a byl zřízen Evropským parlamentem, máme ho vlastně už prakticky skoro 30 let, od roku 1990, tak eh, ten fond zaznamenal eh, jaksi mm, ty pozdější korektury a tyto korektury jsou samozřejmě spojeny s určitou právní nejistotou a jistě to povede možná k řízení před Evropským soudem. Nicméně se domnívám, že bychom měli přijmout opatření na přizpůsobení, takže za podpory předsedy udělám návrhy předsednictvu a předsednictvo by mělo pak rozhodnout, jak daleko bude připraveno jít tímto směrem. Paní Ayala hovořila o, té, eh, o těch parlamentních asistentech, kteří tady pracují 10 let. Také se ptala na data, datum. Samozřejmě my ještě neznáme budoucí datum evropských voleb, ale ta tendence je taková, že by to bylo 23. nebo 26. května. To je doporučení konference předsedů. Zjevně je to také většinové mínění eh, na radě s výjimkou bulharského předsednictví, ale to by znamenalo, že ten desetiletý problém asistentů by nebyl vyřešen eh, tímto způsobem. My bychom i nadále vlastně měli situaci, kdyby jim scházelo pár týdnů nebo dnů. Problém je v tom, že tady je určitý právní základ, který my nemůžeme sami změnit. Takže i ty možnosti pro naše korekce jsou velmi omezené. Nicméně já vím, že generální ředitelství financí a zaměstnanců se zabývá touto otázkou, zda bychom mohli něco v tomto směru udělat tak aby nestroskotaly ty důchodové nároky na základě rozdílu jednoho měsíce. Je to v podstatě otázka legislativy, která se musí specifikovat ve vztazích mezi radou a parlamentem. Dále jste se zmínili o otázce eh, budovy eh, Rispak Tady musím se zabývat celou řadou záležitostí. To jsou ty trhliny, o kterých jste hovořila. Musíme mm, se zabývat sanací i energetickou sanací. A dále také možná posílit náklady na udržbu. Ehm, a mělo by se to také vyčíslit, možná tedy v budoucnosti budeme schopni tuto alternativu zpracovat a předložit předsednictvu a předsednictvo pak rozhodne, jakým způsobem budeme eh, se vypořádávat s tímto tématem. Pak tady zazněla otázka toho data k roku 2019, tomu jsem už hovořil. My se pokusíme najít nějaké řešení, pokud tady vůbec bude nějaký prostor z hlediska DG finance a zaměstnanců. A co se týče toho důchodového fondu, k tomu jsem se již vyjádřil, znovu říkám, ten prostor pro naši aktivitu je velmi omezený a musíme to proskoumat, ale samozřejmě s tím souvisí právní nejistota z hlediska toho právního postupu, ale jak si v minulosti jsme vlastně vyhráli z hlediska žalob, které byly podány, takže to je zřejmé. Pak pan Celer hovořil tedy o tom novém systému řidičů, to je zaintegrováno před zavedením nového systému ty dodatečné náklady byly 3, a něco milionů. A ty údaje, které máme, to potvrzují a vycházíme z toho, že v průběhu doby tyto náklady budou klesat, protože to byly vlastně počáteční investice, které jsme měli a ty tady nebudou trvalé. A odhady, které jsme udělali z hlediska dodatečních nákladů, z hlediska toho běžného provozu, se víceméně potvrzují. A tady tlumočníci, tlumočníci pro delegace. Tady není žádná změna pravidel, ta pravidla, která máme, jsou nezměněná po řadu let. A sice, pokud prostě ta delegace mm, bude cestovat eh, v tom Tyrkisovém týdnu, tak může mít k dispozici pět tlumočníků. To je relativně velkorysá záležitost. A mnoho delegací je spíše menší. A e, pokud ovšem se to bude odehrávat například během plenárního zasedání nebo zasedání výborů, tak samozřejmě ty zdroje jsou přednostně dány k dispozici plénu, takže v takovém případě by to měla být jenom, e, jenom jeden jazyk, který by byl dán k dispozici a v podstatě ta delegace by se měla podle toho zařídit. A co se týče pana Javora, tak tomu bude odpovědět, odpovídat pan Sasoli. Co se týče akčního plánu, o kterém jste hovořil ohledně důchodového fondu, tak tady krátkodobě to bude jaksi dohadováno s předsedou. A co se týče dialogu s tím výborem pro zaměstnance, není tady méně dialogu, je tady možná, je tady nový výbor je to také záležitost tlumočníků, která se tím bude zabývat. Já jsem pro, se účastnil sedmi zasedání, vlastně vždycky s intervalem dvou týdnů. Intenzivně jsme řešili také otázku mobility s generálním ředitelem pro zaměstnance. Jednou měsíčně jsme tam měli zasedání, které výlučně řešilo mobilitu Dále jsme se zabývali také bezpečností a odpovídající generální ředitel k tomu vystupoval. Takže my eh, intenzivně diskutujeme, ale je tady jedna věc, která je správná. Konzultace neznamená, že, tato, eh, že tento výbor rozhodne v konečném efektu. V podstatě se konzultují jednotlivé ideje, nápady a potom vlastně rozhoduje předsednictvo a to se také odehrálo na posledním zasedání. Předsednictvo rozhodlo o nových pravidlech ohledně mobility a také rozhodlo o výrazně eh, lepších pravidlech eh, z hlediska mm, práce na směny. Takže to je v podstatě v kompetenci tohoto předsednictva. Pan Ali se dotazoval na ukazatele. To znamená, eh, ptal se, proč zavádíme jednotlivé ukazatele. Já mohu za sebe říci, že každé generální ředitelství, a je to také zdokumentováno, má prostě jeden klíčový ukazatel, eh, který vlastně dodává generálnímu tajemníkovi. To není nějaké administrativní cvičení. My v prostatě se dožadujeme mm, informací nebo údajů, které mohou zlepšit poskytování služeb nebo efektivitu. Například před několika lety jsme pro překladatele zavedli 8 stran neto na překladatele, což nám umožnilo vlastně získat 100 pracovních míst, které jsme mohli eh, použít jinde. U tlumočníků zase 13 hodin v průměru v tlumočnické kabině. I to vlastně vedlo k tomu, že jsme navýšili produktivitu o 20 Takže tyto ukazatele nejsou eh, nějakým administrativním cvičením. My požadujeme takové ukazatele, které nám umožní buď zlepšit poskytování služeb, anebo navýšit, zlepšit efektivitu a také zlepšit strukturální náklady. Pan Javor také položil otázku ohledně strukturální celistvosti budov. To je také otázka, na kterou bylo již mm, odpovězeno s odkazem na ASP budovu. A teď ty různé náklady ohledně těch eh, vnějších kanceláří v těch různých budovách. Tady naprosto závisíme na různých situacích trhů. Budova v Paříži je mnohem dražší než budova v Ljublaně eh, na Sloven- ve Slovensku. Takže um, máme co dočinění ze situací na trhu. Pak eh, paní Schmidt, pokud jsem to dobře zaznamenal, položila řadu otázek. Jednak eh, vybavení, nábytek, který je dávan k dispozici poslancům v kancelářích. Jako zpráva se snažíme určité zlepšení, ale vidíte již z těch otázek tady na výboru, že se stále vrací otázka, která říká, jak to, že už se to dávno neudělalo. A dále další eh, si výkřik je, proč vyhazujete peníze za nový nábytek. Takže tady máme co dočinění s různými signály. My jsme eh, samozřejmě vděční za modernizaci, ke které dochází a která je nutná a v prosinci předsednictvo rozhodlo, že kanceláře budou modernizovány, nejenom kanceláře poslanců, ale i to příslušenství, to znamená kuchyňka, jakási místnost pro návštěvu, aby nezůstali na chodbě, pak sanitární část. Nyní jsme řešili tuto otázku aktuálně, takže na začátku legislativního období jsme vyřešili tuto otázku vybavení a předsednictvo přijalo jaksi rozhodné rozhodnutí. Friendship Groups. Tady máme zadání konference předsedů ohledně pravidel pro Friendship Group. To znamená, týká se to předsedy AFETu a dále se to týká také konference předsedů. My na ní, nyní čekáme tedy na návrh konference předsedů eh, a také eh, do toho vstupuje předseda AFETu, protože tady jsou některé věci, které se musí ošetřit. Zvláště je to konkurence mezi parlamentními delegacemi a friendship groups, které vlastně nejsou regulovány ale mohou vystupovat se zcela jinými signály a pochází přitom ze stejné země, takže tady není nějaká jasná regulace z hlediska parlamentu, takže čekáme na eh, návrhy ze strany konference předsedů a ze strany předsedy eh, výboru pro zahraniční záležitosti, abychom tady měli nějaký minimální rámec. Co se týče portálu pro poslance, tak eh, to hodnocení je různé. Ale z těch čísel v dokumentaci vidíte, že čím dál více poslanců, každý rok se to navyšuje, eh, čím dál více poslanců se zapojuje do tohoto portálu. Je to dobrovolné. Roku 2014 jsme měli asi stovku druhý rok 200 a teď máme 420 uživatelů. Takže je tu rostoucí tendence využívání tohoto portálu. A pokud se ta tendence takto bude rozvíjet i v budoucnosti, tak v konečném efektu vlastně tady bude možnost pro všechny poslance, aby činili toto vyučtování a vůbec řešili další věci. Nábytek, to už jsem eh, řešil. A co se týče eh, vnímání poslanců, zatím je tady velmi málo stížností ohledně nového cateringu. Ve Štrasburku možná byly určité zádrhely, trvalo to možná další dobu ale tu zpětnou odezvu, kterou máme, je, že očekávání bylo splněno. Dokonce v některých případech eh, u poslanců, kteří byli velmi kritičtí ke změně systému, tak se to, to očekávání bylo dokonce, nebo ta realizace byla dokonce lepší než očekávání. U cateringu jsme udělali dvě různé změny. Za prvé, už nesubvencujeme catering, tom hlavním provozu a za druhé v těch hlavních budovách jsme chtěli rozšířit nabídku v rámci těch malých restaurací. Podle mého hodnocení ty restaurace jsou velmi dobře vnímány, tedy hlavně tam už nenajdete žádné místo, takže pokud tam spontánně zajdete, tak vidíte, že není volné místo, musíte to rezervovat. Takže podle mě to ukazuje, že tady je dost uživatelů. To ale neznamená, že bychom to nemohli ještě zlepšit, zvláště mm, co se týče kantýny. Tam je permanentní dialog generálního ředitelství INLO s provozovateli a poskytovateli těchto služeb ve smyslu zlepšení. Grazie, signora presidente. Ehm, Děkuji, paní předsedkyně. Ristorazione. Eh, Pár poznámek eh, k restauračním zařízením. Je tady problém kvality, o kterém se hovořilo. Takže musíme být pozorní z hlediska těch jednotlivých restaurací. Musí se dodržovat pravidla, která jsme stanovili. A pravidla z hlediska kvality a efektivity jsou důležitá také z hlediska adustace těchto jednotlivých eh, služeb. My jsme připravili tato pravidla, takže musíme také kontrolovat eh, dodržování. Máme audity, které analyzují situaci a konstatování které jsme zaznamenali, eh, jsou pozitivní. V každém případě jsme vděční za jakékoliv poznámky této kvalitě. A budeme rádi, pochopitelně, pokud to bude pozitivní. Co se týče služby řidičů, eh, Chci jenom připomenout, že jsme především chtěli vyřešit sociální problém, protože to byli zaměstnanci, kteří byli nedostatečně placeni, jejich zaměstnávání bylo nejisté v minulosti a přitom tito zaměstnanci byli tedy pověřeni převozem poslanců, takže toto vše jsme se snažili vyřešit, zorganizovali, jsme výběrové řízení, což umožnilo zaručit veškerou bezpečnost pro parlamentu. Myslím, že tady jsme prokázali efektivní postup. Jsou tady dvě otázky, které jsou na stole předsednictva parlamentu. Otázky, které vyvolávají určitou diskusi a to je především otázka náhrad a ty paušály pro poslance. My jsme se zavázali v tomto ohledu, že předložíme dvě, dva scénáře, dvě možnosti. Za prvé, jak dokončit toto legislativní období. Samozřejmě, že je tady riziko, že mm, ty korekce budou eh, povrchní. Pak je tady možnost reformy a ta samozřejmě musí proběhnout už v tom příštím legislativním období. Ta diskuse probíhá a směřuje k závěru, zatím vám nemohu sdělit detaily těchto úvah, protože zde musíme zachovávat určitou důvěrnost a musíme nechat proběhnout tu diskusi v rámci příslušného jednání. My jsme tedy byli vyzváni poslanci, abychom Eh, vystoupili také na plenárním zasedání a mm, členové parlamentu přijali text, který nás vyzývá k tomu, abychom přijali pravidla a normy, eh, které by eh, regulovaly režijní náklady a náhrady. Takže my se snažíme nyní postupovat na základě tohoto zadání poslanců. A co se týče reformy a jednotlivých eh, příspěvků k této úvaze, tak eh, myslím si, že budeme mít možnost se tím zabývat a asi za měsíc a půl eh, se pokusíme zadefinovat model, který by zohlednil všechny ty specifické prvky, které souvisejí s těmito náhradami. Samozřejmě, že tady je celá řada možností, není tady jediný model ale myslím si, že je nutné vypracovat efektivní model, který by byl v zájmu zprávy Evropského parlamentu. To by eh, bylo nejlepší možné řešení. A nesmíme zapomínat na to, že zde v parlamentu už existují některé modely, které jsou efektivní. Například systém letenek, které jsou vždy propláceny až na základě předložení té konkrétní letenky. A je to tedy na rozdíl od předchozích legislativních období, systém tedy funguje dobře, protože dochází k žádným stížnostem. Takže chci jenom říct, že tady v parlamentu už máme některé efektivní modely. A co se týče těch paušálních náhrad, eh, Musíme si uvědomit, že členové parlamentu přijali většinově text, kde vlastně máme svoje zadání, abychom tuto věc řešili. Takže my budeme zpracovávat tady celou řadu otázek, které souvisí mimo jiné také s nezávislostí autonomií poslance. I to je důležitá otázka, kterou musíme mít na mysli. Co se týče budov, to je také důležitá problematika, kterou řešíme také na úrovni předsednictva parlamentu, zvláště co se týče těch hlavních budov parlamentu, tedy budov, které vykazují určité problémy. Ten poslední problém, kterému jsme čelili, byl problém eh, se sanitárními zařízeními. Takže je to velmi obtížné řešit tuto situaci ve velmi významné bodově. Jak tam máme do toho zasahovat, pokud máme zajistit bezpečnost? A pokud musíme také brát v úvahu, že tyto budovy mají různé užití. Je pravdou, že tyto budovy vykazují určité problémy, ale tady musíme do toho zasahovat dosti radikálním způsobem. Experti nám řekli, že stabilita je tady zajištěná, eh, takže musíme i nadále samozřejmě hledat to nejefektivnější řešení. A myslím si, že se nám to v konečném efektu podaří. A co se týče restrukturalizace, samozřejmě ta je nezbytná. Mm, občan z ulice který vstoupí do této budovy, tak hned pochopí, že ta restrukturalizace je absolutně nezbytná. Je ovšem otázka, zda máme eh, restrukturalizovat nějakým zásadním způsobem. Zatím tedy je to otázka, která se diskutuje a bude o ní rozhodovat generální tajemník. Já bych za sebe chtěl poděkovat za všechny vaše připomínky. Tady hovoříme o každodenním životě parlamentu, hovoříme o strukturách, které jsou k dispozici členů parlamentu, které by měly být v dobrém stavu, měly by být efektivní a transparentní. Mr. Galvin, we see that there's still some work ahead. Vidíme, pane Galvine, že tady ještě jistá práce je, která se musí udělat. Máte nějaké poznámky na závěr, prosím? Thank, thank you, Madam Chair. Uh, I've taken note of the replies and would just like to point out... Rád bych eh, zdůraznil, že ke spoustě bodů, které tady byly zmíněny, na tom už pracujeme v tom stávajícím programu. Hlavně otázka kybernetické bezpečnosti, eh, údržba budov, včetně jejich renovací a na to je potřeba mít eh, řádný rámec. Děkuji. My děkujeme vám. Tím jsme se, pane Ruso, ještě si přejete promluvit? Ne, děkuji, paní předsedkyně. Bylo to velice zajímavé, tato rozprava. Všecko jsem si poznamenala, děkuji. Pan Won ještě. Děkuji jenom ve vší stručnosti. Děkuji za to, že jste nám řekli, jak důležité věci dnes probíráme. Také bych chtěl poděkovat kolegům z různých generálních ředitelství, kteří přišli. Z mnoha z nich jsem se potkával v posledních týdnech. Eh, dozvěděl jsem se mnohé věci. Děkuji kolegům za jejich otázky. Bylo to časově dost napjaté sepíšu zprávu, pošlu to k překladu a pak můžete mít eh, poznámky k pozměňovacím návrhy. Děkujeme vám všem za to, že jste přišli, děkujeme za informace. Já děkuji tlumočníkům, kteří tady se mnou jsou už od půl třetí a teď eh, ještě, teď ještě pár minutek přes čas. Eh, vždycky víme, kde jsou peníze ve třetím poschodí, onen drobný přípitek na zdraví nového roku. U jezdicích schodů jste všichni zváni, abyste si s námi připili a schůze je tímto ukončena. Děkuji.